Um, Vážení kolegové, dobrý den, budeme začínat. Já poprosím, aby se všichni sedli. A v prvé řadě bych se chtěla vyjádřit k teplotě v sále. Teplota v sále je hodně vysoká. Ve 12 prý tady bylo 50 stupňů. Údajně je problém s klimatizací. Teď je to 30, ale stále se pracuje na tom, aby to bylo pro všechny zúčastněné přijatelné. Budeme zde hovořit o těch, kteří mají těžký život, tak si to trošku za, zakusíme na vlastní kůži a doufám, že v průběhu jednání se teplota trošičku sníží. Máme zde velmi důležité body k projednání a Začínáme trošku později, takže se pokusíme držet programu. Číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Jsou nějaké námetky nebo připomínky k návrhu znění pořadu jednání? Nikoli. Děkuji vám. Pak zde máme zápis ze schůzí a se schůze koordinátorů. Máte něco k bodu číslo 2 nebo 3? Pokud ano, oznamte to sekretariátu do konce zasedání. Pokud někdo nic neoznámí, budeme to považovat za přijaté. Mám zde několik sdělení předsedkyně. V prvé řadě ve středu dopoledne tento týden všichni členové a pracovníci se mají zúčastnit neformálního briefingu pod záštitou Concordu, což je Zastřešující organizace neziskových organizací má od 10 do 12 neformální zasedání AFP, ASP eh, G3. Pokud se podaří, byla bych ráda, aby se všichni zúčastnili. Také v rámci výboru Envy a Agri budou probíhat v tomto týdnu jednání s panem Fischlerem, s předchozím komisařem, který předseda zasedání, které připravuje jednání na přípravu konference v roce 2015 eh, v Miláně. Pan Fischler bude účasten 10. 5. v 10 hodin 5. listopadu a také, a to je v Envy a v Agri bude týžden odpoledne, takže kdo se chce zúčastnit, má možnost. Připravuje se Světové expo v obou výborech Agri a Envy. Dnes se budeme hlavně soustředit na humanitární záležitosti krom tedy Expo 2015. Já chci upozornit na týdenní zasedání sekretariátu ohledně humanitárních záležitostí. Chceme poskytnout aktuální informace ohledně zásadních záležitostí, kde EU pomáhá. Je to velice dobré shodnutí toho, co se děje, takže prosím, sledujte to. My se snažíme na to upozorňovat. Také chci upozornit, že konference předsedů už vybrala vítěze Sacharovovy ceny a tento rok to bude doktor Dennis McWaggy, známý ginekolog, který pomáhá obětem sexuálně motivovaných trestných činů v Demokratické republice Kongo. Někteří z vás se s ním setkali a já vím, že řada z vás podporuje jeho práce. Pan McWecky bude 26. přejímat cenu ve Štrasburku a budeme mít zde výměnu názorů v pondělí večer, kdy bude zasedat výbor DROA pro lidská práva, výbor AFET a náš výbor DEVE. Bude to společné zasedání. To jsou moje sdělení a pokud nejsou dotazy ke sdělení předsedkyně, tak přejdeme k bodu číslo 5, oznámení komise. Má komise nějaká oznámení? Nikoli. Nemáte? Dobře. Bod číslo 6, doba vyhrazená pro otázky. Nemáme žádné otázky, které bychom obdrželi od členů. Pokud chcete položit otázky, můžete. Je to vždycky v třídenním předstihu. My jsme neobdrželi žádné otázky, takže můžeme přejít k bodu číslo 7. To je diskuze, která je podle mého velmi důležitá. O víkendu jste zaznamenali hrozné zprávy eh, ze Sýrie. Já jsem byla šokovaná, když jsem viděla na BBC ty vraždy brutálněji to asi nemůže vypadat, než jak to vypadalo v záběrech poskytnutých na BBC. Je to 3 miliony uprchlíků, řada lidí, která přišla o domov a my odpoledne budeme jednat i e, s panem Sorensenem z generálního ředitelství ECHO, humanitární pomoc a civilní ochrana. Budeme hovořit i s dalšími, kteří se budou vyjadřovat k terénní práci s uprchlíky a s lidmi, kteří přišli o domov. Karsten Hansen ředitel pro Blízký východ, Norská rada pro uprchlíky a Žil Hansel, hlavní poradce pro provozní záležitosti. Před několika týdny jsme hovořili s paní Čorčevou, bývalou komisařkou pro humanitární záležitosti a hovořili jsme o, o otřesné situaci v této oblasti. Zdá se, že se situace příliš nevylepšila. Sledujeme vývoj terénu. EU a členské státy se snaží o odezvu na mezinárodní úrovni. 3 miliardy euro byly zatím naschromažděny. Za tímto účelem nicméně máme zde významné obavy Zdá se, že humanitární pomoc je stále ještě menší, než má být a je stále zapotřebí dodat peníze na místo samotné. Budeme zde mít několik vystoupení a potom se členové budou moci zeptat a vyjádřit k tomu, co zazní. Máme zde zástupce neziskového sektoru, máme zde zástupce komise a chceme se zamyslet nad tím, co lze ještě udělat více na místě samotném. prvé řadě tedy pan Klaus Serensen. Prosím, vyjádřete se za komisi. Děkuji, Lendo. Já jsem moc rád, že jsem se mohl dostavit, ačkoliv téma opravdu není nějak povzbudivé. Vůbec ne. Je to hrozné, že se musíme znovu zabývat touto situací, krizi, která se zdá, že stále nekončí ani není na horizontu konec této krize. Vzpomenete si, že Kristalina Georgieva velmi povzbudivě hovořila o této situaci a já musím říci, že jsme se tím zabývali už tak dlouho, že je naprosto skandální, že stále ještě mezinárodní společenství nebylo schopné tuto situaci vyřešit a vymotat se nějak z té hry sil se stále ještě nedaří dostat prioritu na humanitární záležitosti ve srovnání s tím, eh, na co se klade důraz. Je to opravdu tragické, nechce na nikoho poukazovat prstem. 58%, to je číslo, to, to je číslo, to je navýšení oproti loňskému roku. Je to, bylo to 6,8 a je to 10,8 milionů. V tuto chvíli je to 200 tisíc lidí, kteří zmizeli, je to 6 milionů dětí, které potřebují humanitární pomoc v rámci území Sýrie a 1,6 až 2 milionu dětí, které už rok nebo déle nebyly ve škole. Potýkáme se zde se situací, kdy 4,7 milionů lidí je v oblasti, která, o které se vedou spory nebo která je velmi nebezpečná z hlediska bezpečnosti, je velmi složité tam dostat vůbec nějakou pomoc. A zároveň dochází k eskalaci násilí na severovýchodě Sýrie, a vy jste zaznamenali záběry v televizi. Civilní populace je eh, vlastně eh, ve velikém nebezpečí, protože jsou jakoby v pastě, musí se ukrývat. V tuto chvíli jsme v situaci, že Sýrie bývala středně příjmová země, docela rozvinutá, musím říct, si A v tuto chvíli je na pokraji kolapsu systém zdravotnictví byl velice poničen, nemocnice byly zničeny v 14 eh, regionech. V podstatě nevíme, co se stane, nebo co by se stalo, kdyby už přestala být poskytována zdravotní péče obecně. A to nemluvím jenom o dospělých, ale hlavně o dětech. To je vlastně koncept ztracené generace. Není zde školství, není zde zdravotnictví, co s těmi lidmi bude nakonec. Je to naprosto skandální, co se zde děje. A my jsme velmi vděční sousedním zemím, že tak dlouho ponechali hranice otevřeny, ale v tuto chvíli už se dostávají na pokraj těch možností. Když se podíváme na Libanon a počet uprchlíků, tak to tak zatěžuje sociální systém komunit v sousedních státech, že tyto s tím velmi zápasí a jasně, já chápu, není to soused, ale chápu, že vlády třeba Libanonu to považují za velmi eh, složité dodržovat princip non-refoulement ve chvíli, kdy dochází k takovéto situaci a k takovýmto masakrům a tragickým záležitostem, které se den ode dne objevují. My o tom už hovoříme dva roky v tuto chvíli. Předvídal se kolaps tohoto typu. Eh, Libanonský stát o tom hovořil a já jsem Berlíně na konferenci minulý týden slyšel přímo od prezidenta, že je zde veliká obava, že možná už nebudou moci vydržet dále. A my jsme tak vděční, že jsou schopni zatím ponechat eh, hranice otevřené. Je to tak složité pro ně. A je tak složité do textu vůbec dostat princip non-reformu Platí to méně o Jordánsku, protože tam je stabilita nižší, je tam méně zdrojů, ale přesto i v Jordánsku je to podobné. Ta výzva je ohromná. V televizi jste zaznamenali, že probíhají nadále útoky v Lepu. Došlo k bombardování. Vesnice byly napadány tuto chvíli ve východní části Syrie máme asi 4 až 5 tisíc lidí, kteří jsou na severní hranici ukleštěni, protože vlastně tam ta hranice má být otevřená, ale v reálu není. Ta situace je velmi nebezpečná, velmi složitá a životní podmínky jsou opravdu na hraně. Je těžké udržet se nad hladinou a někdo vlastně nemůže zajistit volný průchod, ani nemůže zajistit stabilitu situace. Co k tomu tedy říci? My jsme do toho vložili spoustu peněz a budeme do toho vkládat spoustu peněz i v budoucnu. A já, jak víte, se stěžuje na náš rozpočet, probíhá velká debata na toto téma v tuto chvíli, probíhá debata i na radě ohledně zajištění více prostředků na humanitární úsilí. Já se opravdu modlím, aby k zajištění těchto prostředků došlo. Jak si říkala Lindo, budeme muset provést škrty v letošním roce ve srovnání s loňským rokem už proto, že jsme se dostali na maximum úvěru už nebudeme moci podepisovat další. Vy, kteří jste pracovali v oblasti humanitární pomoci, tak víte, že když se podepíše smlouva, tak prostředky musí být velmi rychle vyplaceny. Není to jako stavět dálnici, kde máte studii proveditelnosti a trvá to celé dva roky a máte dva architekty a potom výběrové řízení a tak dále. Tam to tak funguje. U nás ne. U nás to musí proběhnout velice rychle a já vím, že vy a další výbory nám pomáháte když ty peníze nepřijdou, tak máme opravdu veliký problém. Takže Prosím, hovořte o tom dále s kolegy z rozpočtového výboru, hovořte, hovořte o tom se svými ministerstvy financí v příslušných zemích, aby to nadále sledovali. Já se totiž nedovedu představit, co by se stalo, pokud bychom měli mít zablokován rozpočet třeba z 50% na další rok. Já bych vůbec nemohl provádět rozhodnutí, která už jednou byla učiněna. Musíme se k tomu stavit reálně, musíme podnítit naše úsilí a zajistit prostředky. Co v tuto chvíli sledujeme? Na severu Iráku to je rovněž otřesné, protože lidé jsou vytlačováni do Kurdistánu, ti, kteří jsou šiace, mají zase přesunout na jich přitom někde bydleli se svými rodinami. Jsou to komunity, které nemají ty možnosti, které byste předpokládali, takže máme zde potřebu uprostřed Sýrie, ale zároveň se navyšují potřeby a problémy i za hranicí, to znamená v Iráku a i s tím musíme počítat. A nemluvím o Kubány, o lidech, kteří Eh, přešli, eh, překročili hranici. Já zde musím vyjádřit vděčnost Turecku, že se potýká a zvládá potýkat s tím ohromným přílivem uprchlíků. Finančně je to náročné, je to ohromně zatěžující a my musíme jim projevit solidaritu. Takže tam je třeba také směrovat naše prostředky. Samozřejmě i oni jsou velmi vděční zase nám, že jsme schopni nadále poskytovat pomoc, kterou poskytujeme do Sýrie z jihu. Oni se uvědomují, že pokud zvládneme to, co se děje uvnitř Sýrie, tak ten tlak překročit hranice bude trošku nižší a pro ně potom ta situace zase o trošku snažší. Tak to vypadá stávající situace. Já nevidím eh, setlo na konci tunelu, nemůžeme eh, víc po poukazovat na ženevské dokumenty a důvěřuji je Kofi Ananovi dalším osobnostem. Nedaří se však dosáhnout politického rozhodnutí. Pokud se to ale nepodaří dlouhodobě, tak bude v tomto regionu nadále převládat chaos. A ty velké politické osobnosti, co je jejich zájem? Tohle nás zastaví na desetiletí, pokud se nám to nepodaří zvládnout. Já vím, že je to o humanitární záležitosti, ale já zde hovořím s těmito kolegy, kteří opravdu chtějí pomoci. To je hezké, ale my potřebujeme politické řešení. Bez toho to nepůjde. Já se omlouvám, Lindo, já už se z vystoupení v tuto chvíli ukončím. Tohle jsem chtěla říct Děkuji. Já myslím, že pokud sledujete zprávy tak zcela jistě je obtížné je jen tak sledovat se založenýma rukama, když vidíme, jak dochází k vyvražďování celých vesnic Eh, pouze na základě náboženských rozdílů. Je to velice obtížné. Já jsem měla říci, že jsme dostali, že jste všichni dostali informační materiály, kde na mapě najdete informace o vysídlených lidích 1,5 milionů v Turecku, 1,5 milionů v Libanonu. Ehm, a hovoříme-li o problémech migrace, vidíme, jak obrovský rozsah ten problém má i v sousedních zemích. Ehm, a samozřejmě nejenom, že v samotné Sýrii je spousta uprchlíků a vnitřně vysídlených. A hovoříme tedy o různých nevládních organizacích, které působí přímo na místě. Já bych dala slovo ještě panu Hansenovi eh, z Norské rady pro prchlíky, která velice aktivně působí a je na místě a aby se s námi tedy podělil o e, zkušenosti přímo z terénu. Je něco, co bychom mohli udělat přímo, abychom pomohli lidem v regionu. Děkuji mnohokrát a děkuji za příležitost vystoupit na tomto fóru. A můžeme říci pár slov o tom, jak působí Rada pro uprchlíky, no, Norská rada pro uprchlíky. My působíme v 25 zemích, poskytujeme podporu jak uprchlíkům, tak vnitřně vysídleným v, v oblastech konfliktu. Pokud se týká syrské krize, tak mohu říci, že poskytujeme eh, tedy pomoc přímo v Sýrii, ale také v přijímajících zemích pro uprchlíky, tedy v Libanonu, Jordánsku a Iráku Máme poměrně hodně pracovníků eh, přímo v terénu, 1400 pracovníků tam působí, kontinuálně poskytuje humanitární podporu a eh, těch eh, příjemců je 1,2 milionu již letos. Zaměřujeme se na pět různých oblastech, tedy i poskytnutí přístřeší, vzdělávání, přístup k pitné vodě, hygieně a podobně, zabezpečení potravin a podobně. V roce 2014 naše operace představovaly zhruba 110 milionů eur. A pokud se zaměříme na syrskou krizi, která nyní běží čtvrtý rok, měli bychom si Eh, uvědomit úlohu přijímajících zemí a poděkovat jim za to, že přijímají tyto uprchlíky, co se samozřejmě neobešlo bez určitých problémů, jak pro uprchlíky samotné, tak pro přijímající země s tím, že se bojovalo o nedostatek místa, míst a samozřejmě bojovalo se s nedostatkem eh, přístupu k lékařské péči, eh, rostoucími náklady na přístřeší a vůbec a podobně. Samozřejmě místní komunity, které dokáží reagovat na tyto velké úkoly tím, že třeba omezují eh, posuny uprchlíků nebo zaváděním restrikcí na vstup uprchlíků na vlastní území, ale eh, také, to, o tom hovořil pan Serencen, ale země, které nesousedí se Sýrií, přijímají a zajišťují přístřeší jenom malému počtu uprchlíků. Ve své prezentaci se zaměřím na tyto oblasti jednak um, uzavírání hla, hranic, nedostatek přístřeší pro uprchlíky a vůbec um, problém přijmout uprchlíky. Pokud se zaměříme na situaci na hranicích, je tam celá řada faktorů, které ovlivňují situaci uprchlíků a to se týká také fyzického zabezpečení. Například přístup k bezpečným silnicím, eh, přechodům hranic a dostupnost dopravy jsou velmi omezené. Zaznamenáváme také restrikce na hranicích, které se stávají stále zásadnějším faktorem a konkrétně v souvislosti s přílivem uprchlíků z Kobany také ukázalo, jak řada států, včetně Turecka, snižuje příliv uprchlíků a proto e, se zvýšil počet vnitřně vysídlených. Také je zná omezit svobodu pohybu přímo v Sýrii. OSN muselo změnit své odhady pro rok 2014 a 2015 do počtu uprchlíků a vnitřně vysídlených. Zhruba 7,8 78 eh, tisíc uprchlíků je registrováno UNHCR za dobu roku 2014. Nicméně prostřed října tyto údaje představovaly 18 tisíc, což představuje výrazný pokles oproti dřívějšímu období. Mohu citovat několik příkladů ze sousedních zemí. Libanon. V říjnu 2014 eh, limit stanovený ministerstvem sociálních věcí uvádí, že nebudou přijímáni noví uprchlíci. Více než 75 uprchlíků ze Sýrie, kteří si pře, přáli eh, překročit hranici do Libanonu, eh, tuto hranici překročit nemohli, bylo jim v tom zabráněno. Jordánsko Jordánsko oficiálně i nadálně eh, zachovává otevřené hranice vůči uprchlíkům ze Syrska, nicmé, Syrie. Nicméně zavedlo přísnější vstupní kontroly na hranicích září letošního roku. Jordánská vláda zavedla kroky, které znemožňují vstup ze Sýrie do eh, severovýchodní části Jordánska. A to má zásadní dopady pro civilisty, kteří chtějí uprchnout před občanskou válkou. Pouze 250 lidí bylo, zavedeno, bylo vedeno eh, jako nově příchozí v uprchlickém táboře a to mezi obdobím září a počátek listopadu. Máme celou řadu lidí, kteří ještě stále čekají na neoficiálních místech setkání, kde mají minimální přístup k pomoci. Oficiálně Turecko umožňuje vstup uprchlíkům ze Sýrie na vlastní území, ale jak se uprchlické tábory plní, tak je snaha zameřit přílivu uprchlíků a umezují to pouze eh, na eh, osoby v těžké nouzi, případně s těžkými zdravotními problémy. V současné době Eh, se předpokládá, že řada eh, obyvatel těchto táborů se bude ještě snažit dále dostat do Turecka. Hranice mezi Irákem a konkrétně kurdskými oblastmi Iráku a Sýrie zůstaly prakticky uzavřené za poslední rok a půl. Výjimky zahrnují dvoutýdenní období v letě loňského roku a v říjnu letošního roku kdy byl umožněn uprchlíkům ze Sýrie vstup. Také se zaměřujeme na konkrétní skupiny, které se setkávají se zvláštními omezeními. Muži všech věkových kategorií, musí procházet náročný bezpečnostními kontrolami a velice často je jim odepřen vstup. Palestinští uprchlíci ze Sýrie se setkávají se zvláštními restrikcemi při vstupu do Lima, Libanonu a Jordánska v květnu 2014 libanonská vláda uvedla, že pouze palestinští uprchlíci ze Sýrie, kteří budou mít předem schválené vstupní výzum od bezpečnostních orgánů, budou moci vstoupit na území státu. A toto výzum se získává stále složitěji. Proto je velice obtížné, aby se tito uprchlíci na území těchto sousedních států dostali Jordánsko. Jordánsko oficiálně neumožnilo palestinským uprchlíkům ze Sýrie vstup na vlastní území, a to již od roku 2013. Řada zpráv poukazuje na to, že palestinci jsou navraceni do Sýrie, pokud se dostanou na oficiální hraniční přechod. A nyní přesídlování. Zatímco sousední státy eh, zpřísňují a omezují vstup uprchlíkům, třetí státy nejsou schopny nabídnout možnost přesídlení. Ze 100 tisíc 000 Eh, uprchlíků, které UNHCR v letech 2014 a 2016 chce přesídlit, je počet eh, dostupných míst, těch 120 tisíc, méně než polovina. Jak eh, OSN uvádí, Turecko během tří dnů v eh, září přijalo více těchto uprchlíků než celá Evropa za poslední tři roky. Státy Evropské unie nedělají dost proto, aby nabídly přístřeší uprchlíkům ze Syrie. Výjimkou jsou Německo, Rakousko a Švédsko s tím, že Švédsko eh, zmínilo, že bude ochotno nabídnout těmto uprchlíkům eh, trvalý pobyt. Francie a Spojené království Ehm, pouze přislíbilo eh, přesídlení pětistům uprchlíkům ze Sýrie. Ale to samozřejmě nevyřeší celou syrskou krizi, ale v kombinaci s humanitární odpovědí a pomocí, která je jenom částečně financována, a rozvojovou pomocí místním vládám, ehm, s tím, že se nabídne přesídlení uprchlíkům mimo region, může výrazně zmírnit utrpení a zároveň je důkazem solidarity eh, také se státy, které se Sýrií sousedí. Co tedy můžeme udělat? Jakožto minimum musíme udržet současnou humanitární podporu sousedním zemím těm, které sousedí se Sýrií, je vhodné, abychom nalezli rozvojové prostředky a humanitární prostředky k tomu, abychom pomohli těmto zemím a komunitám, eh, aby se mohli vyrovnat s problémy, které jim život každodenně přináší. Je potřeba podpořit rozvoj občanské společnosti a nabídnout komplexní holistickou strategii pro reakci na syrskou krizi, tak jak to eh, prohlásili představitelé členských států EU na posledních samitech. To je, k tomu je důležitá spolupráce institucí EU a zapojení všech finančních nástrojů. Měli bychom prosazovat globální finanční instituce, podporovat v tom, aby pomohli v této oblasti co nejvíce zlepšit infrastrukturu, včetně zdravotnictví a školství, které mohou pomoci místním obyvatelům. Nabídnout trvale udržitelná přístřeší, která do budoucna zlepší přístup k bydlení, pomáhat místním komunitám, nabízet jim také pobídky k tomu, aby uprchlíky přijímali. Podpora mezinárodního společenství by měla obsahovat také hospodářskou pomoc pro eh, podporu eh, místních hospodářských iniciativ výrazný nárůst počtu přijatých uprchlíků v EU, eh, případně Eh, eh, ochota přijmout v rámci sjednocení rodin tyto lidi, či v jiných humanitárních programech výrazně pomůže. To je důležité pro země, které podepsali úmluvu z roku 1951. To by mělo umožnit alespoň 5% všech uprchlíků ze Sýrie eh, získat možnost přesídlení. A to v rám, i nad rámec existujících kvót pro přesídlení. Toto by však nemělo nastat na úkor uprchlíků z jiných oblastí světa. Toto přesílení by mělo být založeno na zranitelnosti těch, této cílové skupiny a zároveň by mělo být v souladu s úmluvou z roku 1951. A Zároveň bychom sousední země měli podpořit v tom, aby uvolnili přechody hranic, aby umožnili uprchlíkům volný pohyb a útěk před násilím. Zároveň zátěž s tímto související musí být rovnoprávním způsobem sdílena a samozřejmě bychom měli respektovat zásadu nenavracení. Promiňte, já se jenom chci zeptat, jak dlouho bude ještě váš projev trvat. Už budu pomalu končit. Ano. Měli bychom zajistit, aby civilisté, kteří jsou i nadále uvnitř Sýrie, v souvislosti s usneseními 2319 a dalšími, aby měli přístup k nejpřímější cestě. A toto bychom měli vnímat nikoli jako pouhou alternativu pro hledání azylu mimo vlastní zemi. To vše je potřeba. Potřeba je také pomoc, která by měla přijít co nejdříve. Děkuji mnohokrát. Dostaneme se přímo k dalšímu řečníkovi, který on si, který je poradcem pro Mezinárodní červený kříž. Ah, thank you very much. Um... Já vám děkuji. Já nám tady musím dělat malou opravu eh, k té prezentaci nebo k tomu, jak jsme tady uvedeni, protože můj nadřízený nebude spokojený. My nejsme nevládní organizací, ale jsme mezinárodní organizací, což znamená, že máme mezinárodní mandát, který, na kterém se zhodly státy, které nás vytvořily. Já už se nebudu vyjadřovat k těm číslům, která tady zazněla od pana Sörensena. Je evidentní, že počet uprchlíků neustále vzrůstá a proto hned přejdu hned eh, k naší organizaci. Chtěl bych pohořit o tom, eh, jak naši kolegové v terénu pracují, jak se jim daří provádět tu humanitární misi. Mezinárodní bar Červené kříže od začátku krize se rozhodl provádět humanitární operaci uvnitř země, což znamená, že nebylo využito nějaké přeshraniční Eh, řešení, protože to by mohla komplikovat syrská vláda. A toto je eh, v souladu s tím obvyklým eh, způsobem provádění těchto operací ze strany Červeného kříže. Snažíme se vést dialog se všemi, všemi stranami konfliktu a získat jejich souhlas s prováděním naší mise. Jak si asi dovedete představit, tak to znamenalo několik měsíců čekání a trpělivosti na to, abychom mohli prokázat užitečnost naší práce a také abychom prokázali, že jsme nepolitičtí, nestraní, neutrální a nezávislí. Mohu také říci, že eh, jsme teď už eh, vytvořili provozní kapacitu, která nám umožňuje reagovat na ty nejnalehavější potřeby. Máme kanceláře a sklady v Damašku samozřejmě, v Tartu, na pobřeží. Jsme přítomně také v Homsu a v Alepu. Je také důležité si uvědomit, že ještě pořád eh, jsme nedostali obecný přístup ke všem eh, potřebným v Sýrii. Nicméně v posledních dvou měsících se nám podařilo zlepšit eh, naše přijetí v zemi na základě našich opakovaných žádostí, abychom mohli poskytnout humanitární pomoc obětem na obou stranách konfliktu. Eh, mohu to doložit následujícími údaji, například od léta jsme zlepšili eh, spolupráci se syrskou společností eh, Červeného půlměsíce. Tady se to týká oblasti Alepa, tak se nám daří doručit pomoc na západě Alepa, což je ta Eh, povstalecká strana, stejně tak i na východ od Alepa, což je eh, oblast kontrolovaná islámským státem, i na jihu Alepa, což eh, je pořád pod kontrolou syrské vlády. Nebylo to úplně jednoduché. Museli jsme ale rovnoměrně rozložit tu naši pomoc mezi všechny ty oblasti deset dní, potom na východě Alepa jsme mohli doručit potraviny 95 tisícům lidí, kteří eh, tam eh, jsou oběťmi toho konfliktu a posledních dnech jsme získali také přístup k některým obleženým oblastem, kde jsou uvězněni civilisté, někteří už několik měsíců nebo až let. Například se to týká Mohadamie, a Jalmuku, kde jsme poprvé za poslední rok získali přístup a stejně tak eh, blízko Homsu, Almwe, kde se nám podařilo doručit eh, lékařskou pomoc několika tisícům lidí. Takže nám se podařilo v tomto roce zvýšit kapacitu naší humanitární mise. Teď jsme největší misí v této oblasti, máme tam 300 pracovníků. Daří se nám eh, distribuovat potraviny 500 tisíc lidí každý měsíc a také pitnou vodu 80% eh, obyvatel, kteří ještě pořád v Syrii eh, pobývají. To samo o sobě je podle mě pozoruhodné, ale vzhledem k těm číslům, která jsme slyšeli před okamžikem, je to pořád neuspokojivé. A proto plánujeme navýšení našeho rozpočtu na příští rok o 35 Přes těch tedy několik pozitivních novinek, které souvisely s přístupem eh, k civilistům, ještě pořád je naše práce tady velmi problematická. Jednak to souvisí s bezpečností, která není zajištěna. Také jde o počet těch ozbrojených skupin, které se tady pohybují, jsou jich desítky. Kolikrát mají úplně rozdílné cíle. A také eh, je to kolikrát nepřátelskost eh, namířená proti eh, humanitární misi, zejména na severu a na východě. A neustále se musíme potýkat také s tím, že tři z našich kolegů byli uneseni už před rokem eh, v říjnu 2013 a pořád nevíme nic dalšího o jejich osudu. Eh, náš eh, prezident také napsal článek do francouzských novin Le Monde, kde apeluje na všechny, aby umožnili přístup k těm nejvíce potřebným v této oblasti, včetně oblasti, které vládá islámský stát. Očekávám, že k tomu budete mít nějaké otázky. A tady je možné, že ta interakce by mohla probíhat eh, na té linii eh, kontroly eh, mezi různými válčícími stranami nebo prostřednictvím nějakých prostředníků, tak abychom mohli doručovat potraviny, léky a vodu do těch oblastí, kde žijí civilisté například v Haka a také v východním Alepu anebo v Iráku u Faluji a u Mosulu. Na závěr bych chtěl ještě zopakovat to, co už tady řekli i mý kolegové, nebo to, co říkají už čtyři roky, že se snažíme neustále apelovat na všechny válčící strany tak, aby dodržovali zásady lidské důstojnosti, aby ušetřili životy civilistů a aby usilovali o, tedy, o usnadnění přístupu nezávislým a nestraným humanitárním pracovníkům. Děkuji vám za tento přehled eh, situace. Eh, také panu Serencenovi, který hovořil o tom, jak se komise snaží pomoci v takto těžkých podmínkách. Kolegové, eh, teď už mám tady na seznamu dva kolegy, kteří se přihlásili o slovo. Pan Gary Salom který je stálým zpravodajem našeho výboru k humanitárním záležitostem a potom mám pana Štýra. Takže máte slovo jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji všem eh, řečníkům, panu Serensnovi, panu Hansenovi a panu Hansulovi, nejenom za ty informace, které nám dali, ale také za práci, kterou odvádějí každý den eh, v, eh, při řešení této humanitární krize, která trvá už teď více než tři roky. Za ty poslední tři roky ten strategický, politický a vojenský profil eh, konfliktu se neustále měnil, to jsme viděli, což také eh, zkomplikovalo provádění té humanitární mise. Z těch eh, čtyř největších humanitárních krizí na světě jsou dvě této oblasti, je to tedy Syrie a Irák. Ty zbývající eh, dvě jsou ve Středoafrické republice a v Jižním Sudánu. Nechci teď opakovat ta čísla, která jsme slyšeli, ale myslím, že něco si zaslouží, abychom se na to podívali eh, hlouběji. Státy, jako je například Libanon, přijímají eh, množství uprchlíků a relativně vzato je to jako kdyby Německo přijalo 16 milionů uprchlíků nebo Španělsko 8 milionů. Eh, Jordánsko, které se potýká s řadou eh, vlastních problémů, kterých je nemálo, také přijalo mnoho uprchlíků. A zase, kdybychom to přepočítali vzhledem k velikosti země, tak eh, by to bylo, jako by Německo přijalo 7 milionů uprchlíků nebo Španělsko 3,5 milionů. Takže nepodceňujme to úsilí, které tyto státy vyvíjejí. My jsme mnohem sobečtější, než jsou oni a mnohem méně vstřícní eh, k uprchlíkům a spíše se snažím ochránit naše vlastní prosperitu a stabilitu. A kromě toho, tady také zaznělo to, že potřeba zdůrazňovat ten humanitární aspekt celé věci je to především humanitární krize, která si ale také vyžaduje jasné zaměření, abychom mohli poskytovat humanitární pomoc vysídleným osobám v Syrii, musíme také podniknout politické kroky. A to proto eh, především, abychom získali přístup pro eh, humanitární pomoc eh, v rámci Syrie. A víme, že Syrská vláda komplikuje poskytování humanitární pomoci. a brání doručení pomoci. A pokud víme, tak sousední státy, které se potýkají s obrovským počtem uprchlíků, také začínají vytvářet různé překážky pro další uprchlíky, aby trošku zbrzdili jejich eh, příliv. A to proto, že by se věci mohly vymknout kontrole. A měli bychom se tím v Evropské unii zabývat na všech možných úrovních, abychom Eh, napomohli zřízení humanitárních eh, koridorů nebo vyhlášení příměří nebo přestávek ve válčení, tak aby eh, ty vysídlené osoby, což jsou lidé, kteří žijí v nesmírně obtížných podmínkách, aby vůbec nějakou pomoc dostali. A také by to všechno mělo probíhat v souladu s mezinárodním humanitárním právem. Víme, že kolikrát ty útoky jsou namířeny také na školy, nemocnice, na tržiště, na eh, přesně ta místa, kde se vyskytuje nejvíce lidí, kde se shromažďují lidé. A také eh, stěžují doručování pomoci do těch oblastí, které jsou eh, izolované a kromě toho využívají děti nebo ženy jako lidské štíty, kolikrát páchají násilí především na těch nejzranitelnějších, nebo eh, se uchylují k tomu, že se snaží vyhladovět určité oblasti. My tedy s vámi souhlasíme v tom, že je potřeba působit také politicky a asi nejlepší způsob, jakým by náš výbor mohl pomoci, je právě toto. A ještě několik eh, poznámek na závěr. Myslím si, že postoj eh, některých zemích je naprosto odsouzeníhodný. Oxfam například prohlásil, že v našich zemích bylo přijato 180 tisíc uprchlíků, zatímco v těch sousedních zemích to jsou miliony, což je zřetelný nepoměr. Například Norsko také jde příkladem celé Evropské unii, protože přijímá mnohem více uprchlíků ale většina členských států EU e, rozhodně nedělá tolik, kolik by mohla. Jsou tady státy, které čistě sobecky nepřijali víc než třeba 500 uprchlíků. A měli bychom si také eh, uvědomit, že ten rozpočet, který má k dispozici komise, svý ECHO, eh, je nižší v tomto roce, než byl v loňském roce. A i Rada bezpečnosti upozornila na to, že různé finanční závazky, které přijali různí dárci, představují pouhých 40 toho, co je považováno za minimálně nezbytné. Eh, Evropská unie měla mm, konferenci, která se konala eh, před dvěma týdny v Německu, kde došlo k vyslovení různých závazků, ale teď jde také o to, aby naše státy zajistili, že ty peníze potom budou skutečně k dispozici a to, co nejdříve. Bez dalšího čekání. Protože jinak eh, ty peníze zase zmizí. A čas je tady úplně nejdůležitější při poskytování těch peněz, protože peníze, které přijdou pozdě, jsou k ničemu. Pan Štýr a potom Heidi Hautala. Děkuji, paní předsedkyně, a také děkuji za tři vystoupení, která zde zazněla. Dovolte mi tři postřehy. K politické situace, která zde byla popsána, samozřejmě krom té humanitární situace, kterou nemůžeme oddělovat. Nemůžeme hovořit pouze o humanitární krizi, musíme hovořit o politických rozhodnutích. Mohu se připojit k tomu, co říkal ředitel Serensen v této věci. Pochopitelně z různých politických kruhů přicházejí různá stanoviska, pokud jde o to, jaká politická rozhodnutí by zde měla být učiněna, ale můžeme se všichni shodnout na tom, že, a jak už zaznělo, ta různá rozhodnutí v podstatě jenom celý problém zhoršila tím, že byla často protichůdná. Další postřeh se týká sousedních zemí. K tomu máme určitá data. Mám k tomu zkušenost z vlastní země, která se potýkala s celkem téměř milionem uprchlíků, máme celkem populace 4,5 milionu, takže se dovedete představit eh, tu zátěž. Pochopitelně my vyjadřujeme vděčnost sousedním zemím, které se této zátěže nezřekly. A je to vlastně v návaznosti na debatu, která zazněla na plenárním zasedání k situaci Kabány a k tomu, jak se k tomu staví Turecko. Samozřejmě je to politický pohled na věc, je to stanovisko Turecka z hlediska jeho vojenské strategie a z hlediska obrany města Kabány, jak zde již zaznělo, má to ale i své humanitární hledisko. Uh, a my zde dnes zasedáme, máme novou komisi, máme nového komisaře, máme eh, nové zastoupení vnější služby. Budou další hovory probíhat eh, s touto zemí a uvidíme, jak se podaří všechny tyto obavy projednat. Co se týče rozpočtového problému, tak my můžeme udělat pouze to, co naší povinnosti jako Evropského parlamentu. Můžeme v rámci politických frakcí působit. A ano, existuje zde obava, že pokud se tento problém nevyřeší a pokud ty Nesplněné závazky z předchozího finančního výhledu nebudou ani teď naplněny, jak dlouho bude generální ředitelství echo tohle ještě schopno realizovat. Jedno hodnocení jednoho z našich kolegů z rozpočtového výboru znělo tak, že to vydrží tři měsíce. To je zřejmě velmi pesimistický výhled. Mě by zajímalo, co si o to myslíte vy. Jak dlouho by to mohlo vydržet? Děkuji. Děkuji. A prosím, Aleny Teokalo. Mehän olemme täysin samaa mieltä pääjohtaja Sörensenin kanssa. Děkuji. Já myslím, že se všichni asi shodneme s panem Sörensenem na tom, že ten problém s platbami je nesnesitelný, zejména vzhledem k tomu, že tady jde o velmi naléhavou humanitární pomoc. A já doufám, že se podaří najít řešení. Je to ostuda, kolik Eh, nebo jak málo uprchlíků členské státy EU přijímají. Dobrý příklad je například Švédsko. Švédsko řeklo, že všichni uprchlíci ze Sýrie dostanou povolení se tam usídlit a já si myslím, že to je eh, rozhodně dobře. Já jsem eh, navštívila jeden uprchlický tábor, to bylo loni v červnu, bylo to blízko tedy syrské hranice v Jordánsku a ta tam eh, bylo evidentní, že eh, je to v podstatě uprchlický tábor, který je velký jako středně velké město, který má svou zprávu. Eh, ti lidé už tam pobývají poměrně dlouhou dobu, možná, že kolikrát i ty uprchlíci tam zůstanou natrvalo. A je evidentní, že v některých podobných případech už je potřeba budovat nějaké permanentní, nějakou permanentní infrastrukturu, jako je kanalizace, ulice a tak dále. Samozřejmě, že je to jenom eh, velmi malá část eh, těch syrských uprchlíků, ale já si myslím, že eh, vzhledem k tomu, jak dlouho už ta krize trvá a jakou dobu tam ty lidé musí pobývat, takže bychom už měli myslet na to, jak jim zajistit určité minimální důstojné podmínky, protože oni tam musí přetrvávat ve velmi primitivních přístřeších. A proto se chci zeptat, jak bychom mohli investovat už do něčeho, co by potom později mohlo být využíváno k trvalejšímu pobytu, pokud se ti uprchlíci tam rozhodnou zůstat. Thank you, but Elena... A děkuji. A tuto chvíli už uzavírám seznam řečníků a prosím ještě Elena Teukajze. Děkuji. Já bych eh, pouze chtěl říci, že po každé, když eh, diskutujeme o podobném problému, tak eh, vzniká dojem, že je to jednorázová věc, že předtím nic takového nebylo a že je to nová situace. Já si myslím, že máme-li analyzovat eh, tu situaci pořádně, tak si musíme vědomit také politický kontext. Já teď nechci mluvit o ekonomických věcech, ale eh, čistě o tom politickém vývoji. Já jsem eh, se účastnil humanitární mise v Homsu, to bylo před dvěma lety, bylo to v roce, bylo to v listopadu 2012, byl jsem jako lékař a potom jsem tady vystoupil v parlamentu, abych informoval ostatní poslance o tom, co jsem tam zažil, e, jaké násilí tam je. A e, s tím, že ti, e, kteří se snažili svrhnout Asada, kolikrát nebyli o nic lepší než samotný Asad. Možná i mnohem horší. A říkal jsem také, že nejspravedlnější by bylo vytvořit v Syrii humanitární koridor nebo bezpečné zóny, kam by se mohli ti uprchlíci uchýlit, protože jinak k čemu slouží otevřít hranice? Pokud se otevřou hranice, tak eh, všichni seřané ze země odejdou a nikdo tam nezůstane, ať už to bude do Turecka nebo jinam. A neměli bychom také zapomínat eh, na to, že mnoho obyvatel v Evropě, eh, včetně tedy na jihu Evropy, teď také procházejí velkým utrpením protože za sebou mají velmi hlubokou eh, krizi a to eh, teď není situace, kdyby tito lidé mohli pomoci třeba u nás. Jsou například eh, zdravotnická střediska pro chudé, ta už nestačí zvládat ten příliv chudých lidí a teď si představme, že bychom po těchto lidech žádali, aby pomáhali ještě cizím uprchlíkům. A to jsou, jak eh, víte, lidé, kteří se snaží přepravit přes eh, Středomoří v různých eh, vratkých plavidlech. Teď nedávno došlo k jednomu neštěstí blízko kyperských břehů. podobně to je u Itálie, u Řecka a tak dále. A já si myslím, že více by mě dělat především státy, jako je Švédsko a Německo Eh, ale tam také kolikrát uprchlíci se dostat chtějí, protože nechtějí zůstat eh, v tak chudé zemi, jako je Kypr. Kolikrát, nebo můžeme říci, že už teď eh, v Kypru více než 40 let je asi 40% populace jsou uprchlíci. A já si myslím, že bychom měli více žádat po těch, po těch velkých zemích, protože ty na to mají kapacity, ale i Turecko například v minulosti e, zapříčinilo velký exodus. I Turecko přispělo k eh, velké vlně uprchlíků, například z Kurdistánu. A měli bychom si uvědomit, že Turecko také nese odpovědnost za situaci a to bojovat proti jednak Syrii a také proti islámskému státu. Já už jsem eh, říkal paní Georgievě, že by měla vzniknout pracovní skupina pro tyto humanitární věci, která by potom mohla rychle eh, se tam přepravovat, eh, mohla by vždycky zjistit, kde jsou ty největší potřeby. Nicméně můj návrh, přestože byl velmi zdůvodněný, nebyl přijat. Eh, ten návrh tady nebyl přijat s velkým nadšením. A poté se chci zeptat, jestli Izrael eh, přijal nějaké uprchlíka, jak to máme jak to máme si vysvětlovat? Je to země, která je rozvinutá a i tady by mohli přispět také pomocí uprchlíkům. A um, Já bych chtěl na úvod eh, jenom velmi stručně znázornit, jak eh, jsme se zatím my v Evropě eh, v té situaci zachovali. Je to velká ostuda, je to neakceptovatelné a já si myslím, že náš zpravodaj pro humanitární pomoc Enrique to také velmi jasně popsal, kde jsou ty největší nedostatky. My to tady říkáme už dlouho na výboru, u všech humanitárních krizí. Eh, komisařka Gorgieva si vždycky eh, v tom uplynulém období stěžovala, že ty peníze jsou sice přislíbeny vždycky velmi rychle, ale nikdy potom nejsou skutečně poskytnuty. A to ještě v tomto roce máme eh, menší rozpočet, než to bylo v minulosti. V budoucnosti se budou provádět určitě další škrty. A eh, měli bychom tady apelovat na všechny české státy, aby ty peníze nakonec byly skutečně poslány. Byla tady řeč o tom, co je potřeba dělat v politické oblasti. Já si myslím, že eh, OSN by měla vystupovat mnohem silněji, než tomu bylo dosud. I Amerika a Sově- Sovětský svaz, pardon, Rusko eh, by eh, se tomu mělo více, více věnovat. A teď jsou asi zatíženy tou ukrajinskou krizí. A také dva velcí eh, sousedi, jako je Irán a Turecko, by měli být mnohem více zapojeni do řešení konfliktu. Jsou státy, které opravdu mohou pomoci, protože Eh, mají eh, dostatek se na to, aby mohli přispět k té stabilitě. Já jsem také rád, že se minulý týden konala ta berlínská konference, která ukázala, že mezinárodní společenství musí dělat mnohem eh, více. A ty tři sousední státy, jako je Libanon, Jordánsko a Turecko, musí dostat pomoc od ostatních, zejména právě Libanon a Jordánsko protože eh, musíme udělat maximum pro to, aby byla zachována stabilita těchto států. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem třem řečníkům, kteří tady vystoupili. Mám jednu otázku. Myslím si, že velmi zajímavý přístup eh, v Sýrii je to, že ke všem těm válčícím stranám eh, existují nějaké kontakty, je možné s nimi jednat, je možné s nimi jednat hlavně o tom, aby umožnili přístup k uprchlíkům nebo k těm obětem, které jsou od, odstřiženy od světa. Mě by eh, zajímalo, jak moc se ty skupiny od sebe liší v rámci Sýrie a jestli se to se eh, liší od eh, islámského státu, protože ten ovládá oblasti na severu a severovýchodě Sýrie. Mě by tedy zajímalo, jak odlišné přístupy jsou mezi těmi skupinami k humanitární pomoci z vnějšku. Okay, thank you. I'm gonna... Děkuji a já vrátím slovo našim přednášejícím. Ještě k tomu, co říkal pan Sorensen. My jsme zaznamenali, že se fond pro Syrii údajně v komisi, pokud ano, tak proč, jak jaký to má význam mít něco dalšího ještě k tomu, co standardně poskytuje EU a jakou roli by v tom měl zahrát Evropský parlament. Jinak zazněly další otázky. My jsme eh, začali trošku ze spožděním, takže vás prosím, abyste to o maličko eh, zkrátili, zhruba o tři minuty, abychom se ještě dostali k našim přednášejícím. Děkuji. Děkuji, Lendo, a děkuji za dobře položené otázky. Ještě k tomu fondu. Ano, já jsem o tom nadačním fondu také slyšel a hovořil jsem o tom s kolegy z Davka. Oni říkali, že by o některých záležitostech s vámi rádi hovořili, budete tedy eh, plně v obraze, je to otázka spolupráce institucí. Někdy je zde trošku překážka eh, toho, že se prostředky velmi obtížně a pomalu distribuují. Možná by bylo možné vytvořit takový uh, jednotný systém schromažďování prostředků a potom jednotná distribuce, to by mm, mohlo fungovat rychleji, já to ale přenechám kolegům, aby to dále vysvětlili. Potom obecně kolegové cestovali po regionu, bylo řečeno, že je potřeba um, být přímo na místě v terénu. A potom v Berlíně neustále zaznívalo chalas, což znamená máme toho dost. A to říkali všichni. Ze Sýrie, z vládních kruhů, z opozice, z ženského hnutí, z demokratického hnutí, z hnutí fundamentalistů, ze všech kruhů. Já myslím, že už totiž ta kapacita se s tím vším potýkat byla jaksi překročena. Já nevím, jestli je zde nějaká eh, naděje. Co se ale snaží Stefan udělat je postoupit trošku, co se týče těch politických rozhodnutí. Pokud někde je možné eh, některé kroky zastavit. Já mu přeji hodně štěstí. Já si myslím, že ale obecně potřebujeme politické rozhodnutí je to na nás, abychom na tom pracovali. Já vím, že Frederika Mogherini se o tohle snaží. Chceme o tom dále hovořit. Pokud chcete slyšet nějakou paralelu, tak pokud chceme zachraňovat životy, tak někteří z nás budou muset něco zkousnout. Já nevím, co přesně, ale je potřeba se na to začít dívat trošku jinak. Já se totiž nechci vracet do stejného sálu příští rok, za rok a do té doby zemře další 100 tisíc lidí. Nechci tady eh, zaznamenávat situace, kdy eh, dojde k usmrcení a eh, popravám příslušníků neziskových organizací. Bohužel my ale víme, jak složité to je. My se, chceme se vyhnout tomu, aby tohle byla srebrenice, abychom předstírali nějakou obranu a potom najednou se něco stane, že něco překvapení. Je to velmi komplikované, zní to dobře, ale v reálu je to ohromně komplikované. My musíme čestně říkat, jaké to je, nikoho nevystavat nebezpečí a všechno říkat, jak to je tomu politickému hledisku. Komise se sejde ve středu, bude tam zastoupena Ukrajina, bude tam uh, hovořeno o ebole, bude tam hovořeno i o Syrii, všichni se na to soustředí a všichni se snaží o dosažení pokroku. Pokud jde o přijímání uprchlíků, Antonio Guterres, náš úžasný advokát, který zastupuje zájmy uprchlíků. Ten nás žádá o přijetí 130 tisíc uprchlíků v Evropě. V tuto chvíli jsme slíbili 33 tisíc. Zde je jasný rozdíl a já doufám, že konference 9. prosince nám umožní dále postoupit v této věci, ale je v tuto chvíli jasné, že je to vždycky jenom jeden krok v rámci mnoha, prostě všech 3,7 milionů nezvládneme, ale musíme se na této věci podílet a neustále naše kroky posilovat. Pokud jde o finanční záležitost, tak já vám moc krát děkuji za pomoc opravdu celého srdce. Děkuji za vaše práce, za práce vašich ministerstv financí. Je to ohromně důležité a přínosné. Já nevím, jestli ještě máme vůbec ty tři měsíce, nebo jestli budu muset v půlce roku eh, naše závazky snížit na polovinu a pokračovat nějak jinak. Já nevím, to není možné. Já se snažím a mm, věřím dobrou vůli rozpočtového výboru, takže prosím, žádnou paniku. Nějak to fungovat bude protože kdyby to nefungovalo, tak já si to nedovedu představit, tak by to nakonec v reálu dopadlo. Kristalina Georgieva, které chci znovu tedy poděkovat, se o to velmi zasazovala. My jsme měli konferenci, kde došlo k příslibu milionů. Já vím, že eh, to bude všechno trvat dlouho. Uh, budou přecházet další prostředky z dalších oblastí. Nejsou to jenom naše prostředky, ale jsou zde další dárci. Ještě jedna věc humanitární pomoc a napojení na jednotlivé tyto operace. Já jsem naprosto přesvědčen, že je zde potřeba to všechno propojit a spolupracovat. Jsem naprosto přesvědčen, že když řešíme krizi tohoto typu, třeba v Jordánsku nebo v Libanonu, ne v Syrii, ale v Libanonu a v Jordánsku platí, že to musíme všechno navázat na národní rozvojový plán, protože školství Mimo školský systém pro uprchlíky je mnohem eh, finančně náročnější než jejich zapojení do eh, školského systému. Stejně tak to funguje, co se týče zdravotnictví. Takže je třeba eh, řešit rozvojové peníze v rámci sektorových politik. Musíme to nějak provázat a tím doufáme celý tento projekt povýšit. Já rozhodně říkal všem, kteří byli ochotni poslouchat v Berlíně, že je třeba integrované plánování mezi jednotlivými orgány, eh, organizacemi, agenturami, Světovou bankou a dalšími zúčastněnými. Děkuji a v tuto chvíli končím své zastoupení. Děkuji. Pan Hansen má dvě minuty. Děkuji vám. Já jenom chtěl si pár slov k této situaci. Musíme se na to dívat z různých pohledů. My jsme zaznamenali určité zlepšení, možná OSN vidí zlepšení v Damašku, kde je možná činnost přes hranice. Máme zde jasné známky toho, že OSN má možnost vstupu přes hranice ale pokud jde o kolegy z neziskového sektoru, tak ti mají stále větší problémy na hranicích. Na, tam je to naopak. Pokud hovoříme o tomto přístupu v rámci Sýrie, tak tam jsou ohromné oblasti, které ovládá islámský stát. Platí to i o Iráku dohromady je to asi třeba 6 milionů lidí, se to týká a my zde zaznamenáváme situaci takovou, že někde se prostě musíme držet zpátky a někde se nedržíme zpátky, ale to velmi nebezpečné. Takže otázka zní, jak dál, jak poskytovat pomoc těm 6 milionům, jichž se to týká a kteří jsou zřejmě ohromně ohroženi. Děkuji. Pan Onsu, já jenom tři poznámky, pokud jde o přístup. Já myslím, že už jsem říkal, že prostřednictvím Červeného kříže a dalších organizací se nám podařilo získat přístup do některých míst. Je to omezený přístup, nedostačující, ale je to existující přístup a e, je to dobrý začátek. Výjimkou je oblast Alasake, což je severovýchod. A tam se přes ješní cestu nedostaneme. V tuto chvíli se je snaha o otevření logistické trasy ze severu přes Turecko, ale bude to chtít další vyjednávání, které v tuto chvíli probíhá, ale ještě nebylo ukončeno a nedostavily se výsledky. Potom je zde nárazová zóna, koridory z hlediska Červeného kříže. Červený kříž se může zapojit pouze tehdy, pokud všichni zúčastnění kteří mají přístup do této oblasti, s tím souhlasí s určitými niancemi, co se týče zabezpečení. Jinak my tam nemůžeme, protože by to bylo velmi nebezpečné. V tuto chvíli je stanovisko takové, že situace je zkrátka příliš složitá. A pak možnost vytvářet zóny míru. Červený kříž se eh, těchto politických vyjednávání neúčastní, to je politická záležitost, ale snaží se nabízet své služby s prostředkujícím eh, orgánům, snaží se takhle tam dodat eh, léky, potraviny, snaží se pomoci při evakuaci, při výměně vězňů například. To jsou diskuze, již se rovněž také účastní. Jsou to diskuze, které probíhají. Děkuji. Děkuji, děkujeme vám, že jste se dostavili a děkujeme i za práci vašich organizací. Eh, přejeme vám v terénu hodně štěstí. Situace je opravdu velmi složitá, takže děkujeme. Já vím, že zde máme velmi nabitý program, takže se k tomu všemu dostaneme. Máme nového komisaře. V následujících týdnech se dozvíme, co plánuje komise, nová komise. Myslím, že musíme tuto debatu zahájit na politické úrovni, na úrovni plenárního zasedání bez politického rozhodnutí totiž žádné řešení nebude, takže se maximálně vynasnažíme v rámci našich politických frakcí o tom hovořit na plenárním zasedání a pokud jde o něco, co bychom mohli udělat ještě dál, prosím všechny zúčastněné neziskové organizace, aby nás o tom průběžně informovali. V tuto chvíli vám děkuji. Colleagues, we are behind. Máme sklus já jsem dopustila, protože to bylo velmi důležité, ale dostáváme se k dalšímu bodu na programu, který je rovněž velmi důležitý. Budeme hlasovat později ze spoždění. Pokud tedy někdo přichází pouze jenom na hlasování a víte o něm, tak mu prosím dejte zprávu. Já vím, že tato debata je velmi důležitá, je to uh, EU a globální rámec pro rozvoj po roce 2015. To nebude poslední debata na toto téma v tomto výboru. My dnes budeme hovořit o naší zprávě, která se má promítnout do další práce parlamentu před jednáním s radou v prosince. Máme zde asi 460 pozměňovacích návrhů k této zprávě. Do příštího týdne musíme pracovat na kompromisech, abychom mohli hlasovat. Není třeba, aby se všechno v této zprávě objevilo nebo promítlo. Potřebujeme zkrátka říct pár důležitých věcí na adresu rady. Pak, když toho řekneme příliš, tak se to v celé debatě ztratí. Prosím, soustřeďme se na to, abychom opravdu vypíchli klíčové body pro radu. Co chceme, aby probíhalo po roce 2015? K toho bychom se měli držet. Paní Stýr a pak zahájíme debatu a dáme slovo tím zpravodajem, prosím. Pan Stýr. My best to contribute. Děkuji vám. Paní předsedkyně, já se pokusím maximálně urychlit, abych stihl svůj příspěvek včas před hlasováním. Nicméně i tak musím zmínit několik důležitých aspektů této zprávy. Jak jistě víte, právě toto bude poselstvím Evropského parlamentu před eh, prosincovým summitem a globálněji to samozřejmě bude také znamenat nastavení pozice Evropského parlamentu parlamentu, která bude pak konsolidována napříč Evropskou unii a my bychom velice rádi, aby stanovisko EU před mezivládními vyjednáváními zaznělo výrazně, tedy v souvislosti s přijetím nového rozvojového rámce, který má být přijat příští rok. Proto je velmi důležité, aby tato zpráva byla odhlasována ještě před zasedáním rady, aby byl dostatek času tedy pro plenární zasedání eh, ve Štrasburku, aby to samozřejmě mělo eh, dopad na pozici EU jako celek. Zatím byl přístup velmi inkluzivní, a to nejenom z hlediska dialogu mezi politickými frakcemi. Měli jsme také zasedání stínových zpravodajů, ale probíhá také otevřený dialog s nevládními organizacemi. Do něhož se zapojují různé agentury. A také vidíte, že to vše se odráží i v počtu, v obrovském počtu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. A je také zřejmé, že skutečně těch návrhů je 466, že právě tento vysoký počet eh, pouze potvrzuje, jak význam problematiky, ale také inkluzivní povahu eh, výměny názorů. Můžeme tedy zvažovat různé pohledy na celou věc a samozřejmě i různé názory. A nyní nastal čas na to, abychom zaprvé nalezli nějaký kompromis a právě k tomu jistě přispěje zasedání stínových zpravodajů ve středu, ale já bych rád apeloval na kolegy, aby byli připraveni přistoupit na kompromis, protože ten kompromis bude velmi důležitý, pokud bychom chtěli, aby tato zpráva byla na půdě výboru příští týden odhlasována, ale nejenom vzhledem eh, k času, který je proti nám, ale i z jiných důvodů musíme vyslat jasné poselství. Pokud bychom přistupovali k této problematice formu vánočního stromečku. Zcela jistě by došlo k rozřezení toho poselství, které má parlament vyslat. Proto zvažte všechny aspekty, všechny přínosy a to vše, co je, má velkou hodnotu. Snažme se nalézt priority, tak aby poselství, které máme, zaznělo jasně. A nyní přecházím k věcné problematice. Význam přístupu založeném na lidských právech, a to pro nový rozvojový rámec po roce 2015. Proč to zdůrazňuji? Ne, protože by to byl jediný možný přístup. Samozřejmě Hlavní prioritou je vymítit chudobu a zajistit trvale udržitelný rozvoj, to je zřejmé. Ale v širší politické analýze se setkáváme s výsledky práce otevřené pracovní skupiny a výměn názorů, že toto patří k cílům trvale udržitelného rozvoje že právě toto se setkává s kritikou a chceme, aby zde byl jasný imperativ. Imperativ z politického hlediska. Musíme právě toto jasně sdělit jako prioritu. Právě proto to má tak přední místo v celém textu, který věnujeme přístupu založeném na lidských právech. A samozřejmě pak se dostáváme k prioritním oblastem po vymícení chudoby, ještě dalším oblastem trvale udržitelnému rozvoji a podobně. Ale zvláštní důraz klademe právě na lidská práva. Mír a bezpečnost. To je také téma, které eh, si získává velkou pozornost i v samotnému dokumentu OSN i konkrétně pracovní skupiny právě té souvislosti, že jsou velké počty lidí právě v těch ohrožených státech, kde není možnost rozvoje a rozvoj nelze zajistit bez míru a bezpečnosti. A proto se snažíme tuto problematiku zdůraznit, abychom vyslali jasné poselství. Méně je někdy více. A pokud eh, stanovíme jasný důraz, bude naše poselství jasné, srozumitelné, a to jak na půdě rady, tak samozřejmě v širším mezinárodním společenství, které bude také tento dokument analyzovat a bude sledovat stanovisko parlamentu. A nyní se dostáváme eh, k, od vývojových eh, cílů eh, milénia k, k strategickým cílům a chceme, aby právě došlo k transformaci, abychom se vždy zaměřovali na pro příčiny problémů a dokázali dopracovat právě tyto vývojové cíle nepřipravujeme seznam strategických cílů, které bychom chtěli plnit. Ani neříkáme, že ostatní témata význam nemají. Ale právě tím, jaká témata zvolíme, na která se ve zprávě zaměřujeme, vydáváme vlastní poselství o tom, jaké máme politické priority. A Eh, jaká témata by neměla být třeba opomíjena a podobně, ale jak víte, eh, to odráží obecnou diskusi a také víme, že generální tajemník OSN připraví k problematice vlastní dokument a zcela jistě to musíme tímto způsobem chápat. A v prioritních oblastech hovoříme nejenom o vymícení chudoby a udržitelném rozvoji, což je to zásadní téma, ale věnujeme se také problematice nerovností, což jsou také klíčová témata, kterým by se měl věnovat nový rámec, ale zdůrazňujeme také, a to eh, je třeba neustále zdůrazňovat, že je potřeba zakládat vlastní přístup na respektování lidských práv. Nebudu procházet jednotlivé části, protože zcela jistě to bude pojednáno v diskusích a se stínovými zpravodaji budeme diskutovat o možných kompromisech a ty budeme schopni také připravit již zítra. A důležité je také zmínit, že ve zprávě zdůrazňujeme postavení žen v novém rozvojovém eh, rámci. A to poselství by mělo zaznít zcela jasně. Ehm, měli bychom Eh, skoncovat s diskriminací, ale samozřejmě boj za rovné postavení žen eh, má trvale velký význam v agendě rozvoje, protože se zcela jistě dotýká všech oblastí rozvoje. Další téma, které zdůrazňujeme, je význam spolupráce, protože bez, něj tedy, bez ní bychom nemohli ehm, dosáhnout výsledky právě v nových strategických cílech a právě formou pozměňovacích návrhů se nám možná podaří také ehm, vylepšit hlavní text. Víme, že tady je možná nedostatek materiálu a zcela Jistě proto také přišlo tolik pozměňovacích návrhů, ale jedna věc, která e, tam zazněla mnohokrát, co se týče univerzální platnosti nového rámce. Tedy Evropská unie by měla se věnovat všem těmto prioritním oblastem a to se musí také odrážet e, v celém přístupu Evropské unie unie. Na konci najdeme také jedno dilema, které zde chci jasně nastínit. My jsme o tom již na půdě tohoto výboru diskutovali. Diskutovali jsme o e, cíli číslo 16 s tím, že právě tento cíl číslo 16 v mezinárodních diskusích byl často atakován, kritizován a zaznamenáváme také určité obavy, že budeme-li zvažovat snížení těchto strategických cílů rozvoje, že právě ta šestnáctka bude jeden z prvních cílů, které budou muset být vypuštěny. A to bychom si rozhodně nepřáli. Na druhou stranu řada kolegů by ráda viděla podstatné snížení a zjednodušení těchto strategických cílů s tím, že máme-li jich 17, máme 17 priorit, tak nic nebude nejjasnější prioritou. Měli bychom počet priorit snížit, aby to bylo přehlednější. Je tady tedy zjevný rozpor um, mezi těmito cíly. A tady už chci své vystoupení uzavřít. Měli bychom si uvědomit, že návrh otevřené pracovní skupiny by mohl být zjednodušen, ale nikoli na úkor přístupu založeném na lidských právech. A to je zcela jistě poselství, které bychom jako parlament měli vyslat zcela jasně. V zásadě nejsme proti tomu, aby naši vědnavači v mezivládním procesu snížili počet těchto cílů, ale rozhodně to nesmí jít na úkol přístupu založeného na lidských právech. A Právě tento zjevný rozpor, dilema, s nímž se setkáváme, budeme muset projednat a vyřešit. Jak jsem již naznačil, jsme na křižovatce a čas je proti nám. Ehm, pokud se vyjednávání spozdí, riskujeme že takové poselství nevznikne, dokonce, že nevznikne ani usnesení. Skutečně eh, bojujeme s časem Stínoví zpravodajové se setkají ve středu. Těším se na velmi produktivní setkání, kde si vyměníme názory a kde se nám podaří připravit takové kompromisy, které neohrozí jasnost našeho poselství o prioritách tohoto parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dám slovo nejprve stínovým zpravodajům a pak otevřu diskusi. Víš, socialisté? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi za eh, tento materiál. Podle mě je to výborný výchozí bod. My bychom rádi byli ambicioznější a jasnější v tom, jak definujeme naše priority. Eh, při implementaci závěru Rady z prosince. K tomu předložíme pozměňovací návrhy. Měli bychom také eh, brát eh, jako výchozí pod ty závěry pracovní skupiny. Ne, že bychom chtěli všechno přepracovávat, ale měli bychom si prostě v rámci toho definovat priority. tak aby některé z těch ambicioznějších eh, návrhů eh, nebyly na okraji. Protože jinak bychom mohli podkopat eh, naše postavení. Například v otázce rovnosti pohlaví. Mm-hmm. A dále je potřeba zdůraznit také globální partnerství a klíčovou roli, kterou v tom hraje Evropská unie. Co se týče implementace, to by mělo být naprosto zásadní ve všech těch jednáních, jak se tedy nakládá eh, s korupcí, s eh, úniky daní a tak dále. A také bychom eh, měli do centra naší práce umístit právě boj za rovnost. A to by měli podpořit i ostatní. Měli bychom bojovat proti všem typům nerovnosti, nejenom nerovnosti přímo, ale měli bychom eh, bojovat proti nerovnosti vůči všem skupinám obyvatelstva. Ano, by to být přístup založený na lidských právech, to správně říkal pan zpravodaj. A také bychom neměli zapomínat na univerzální práva, jako je právo na zdraví. A u soukromého sektoru bychom vždycky měli zdůrazovat tu kompatibilitu s e, lidskými právy. E, takže my jsme připraveni na tom dále pracovat a myslím si, že by bylo e, v zájmu nás všech připravit společné kompromisy ale které současně budou eh, jasně definovat naše priority. Já doufám, že také projde plenárním zasedáním. Děkuji teď za Alde pan Weinen. Děkuji, Lindo. I naše skupina předložila několik pozměňovacích návrhů, já osobně rovněž, ale teď se zmíním pouze o jednom To se týče přepracování nebo přemístění těch eh, cílů. Komise například hovořila o tom, že je potřeba združení eh, nebo sloučení některých těch cílů dohromady. Například v 38 se hovoří, že se vítá cíl Světové eh, organizace, ale že je potřeba zjednodušit, zmenšit jeho eh, význam. Já jsem nikdy navrhoval, aby se to eh, význam toho snížil. Já jsem pouze navrhoval s eh, racionalizaci. 17 cílů mi přijde trochu příliš. Dá se, že by, to, by ten vánoční stromeček mohl padnout pod tíhou všech těch vánočních ozdob, protože nemá pořádné, pořádný kmen a pořádné větve. Měli bychom hlavně trvat na ekologickém a udržitelném rozvoji a partnerství, takže rozhodně nejsme pro nějaké snižování eh, významu. Také jsem k tomu předložil pozměňovací návrh, který eh, to eh, se snaží formulovat, ale samozřejmě Eh, si to každý může vyložit vlastním způsobem. Já si myslím, že ještě pořád není pozdě o to usilovat. Chtěl bych také připomenout eh, náštěvu zástupců Africké unie, kteří byli na eh, našem zasedání. A ti hovořili o šesti prioritách, o šesti cílech. Možná, že bychom se od nich také mohli něco naučit. Takže doufám, že to nebude eh, eh, interpretováno špatně. Já jsem klidně proto, abychom tam něco přidali k těm 70. A doufám, že eh, ten můj pozměňovací návrh bude podpořený ostatními skupinami. Jde o to, jak je přeskupit. Nola Sanchez Aguen. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Toto rozhodně je velmi důležitý okamžik těch jednáních. A měli bychom eh, se dohodnout na společném postoji, abychom byli důvěryhodní, aby bylo jasné, že podporujeme udržitelný rozvoj. My se musíme zaměřit hlavně na boj proti chudobě. Nemělo by to se odvíjet pouze od té příjmové stránky věci. Měli bychom tedy eh, eh, do toho zahrnout i další, nejenom ty měnové věci. A potom eh, bychom se měli zamyslet nad tím, jak těch cílů dosáhnout, protože bez lidí to určitě nepůjde. A co se týče těch cílů v oblasti rovnosti a nediskriminace, jde hlavně o podporu míru a stability, měli bychom řešit příčiny nerovností. A ty nejsou jenom ekonomická, ale také sociální. Marie Hojbruk. Děkuji, paní předsedkyně. Máme tady asi 400 poznacích návrhů, ale eh, z té debaty, co se tady zaznělo, vyplývá, že eh, se hodně z nich eh, překrývá, takže se určitě ten výsledný počet sníží. Pokud chceme společně formulovat nějaké poselství vůči vnějšímu světu, tak bychom měli formulovat velmi precizně a například jmenovat příklady, když například říkáte, že to postavení ženy důležité, tak bychom eh, měli v té souvislosti i jmenovat ta práva, která s tím souvisí. Další eh, bod je boj proti chudobě, tam bychom měli uvést tři pilíře, tedy životní prostředí, hospodářství a eh, sociální dimenze a užitelný rozvoj. A také ta eh, pracovní skupina by to měla reflektovat eh, v té své zprávě, abych uvedla několik příkladů, tak eh, bychom tam mohli doplnit například malé zemědělce, globální systém zprávy a tak dále. Měli bychom tedy rozpracovat ty body, které chceme co nejvíce zdůraznit a jmenovat vždycky konkrétní cíle. Další důležitá věc, eh, která by neměla spadnout pod stůl, je změna klimatu, protože změna klimata bude naprosto zásadní, eh, nebo bude mít zásadní dopad na to, co se v těchto zemích eh, děje, a proto by se odrážet. Práva žen, to už jsem říkala, Potom ještě jde o zemědělství, tam nejde jenom o produktivitu toho zemědělství, ale právě o udržitelný rozvoj. To bychom měli podpořit a chránit. Jde také o ochranu půdy, eh, jde také o přístup k osivům o vodní hospodářství a tak dále. Na to všechno bychom měli pamatovat. A máme-li hovořit o hospodářském růstu, tak eh, bychom eh, si měli uvědomit, že ten růst se může velmi lišit na zemi. Měli bychom také eh, formulovat, jaké dopady má mm, růst. Potom ty křehké státy, i to je zásadní téma. Potom jde o financování. Měl bych jenom říkat, že není možné redukovat finance, ale 0,7 HDP všech členských států by mělo jít na tyto účty, to by mělo být eh, naším cílem. A také bychom měli se zabývat nelegálními toky penězí, peněz. A je možné se zamyslet, jestli vůbec by HDP mělo sloužit jako měřítko nebo základ pro eh, naše cíle, protože možná, že bychom mohli eh, zvolit úplně nějaký jiný mechanismus, včetně monitoringu eh, peněžních toků. A k tomu, co říká pan zpravodaj, já myslím, že nejde jenom o to, abychom vypracovali hezkou zprávu. Eh, měli bychom ale také na to dohlédnout že to potom v eh, pozdějším té následné fázi eh, bude k něčemu, mělo by to být propojeno s dalšími politikami, nejenom s tou rozvojovou politikou. Myslím si, že určující to bude zejména v oblasti zemědělské a obchodní politiky. Tady musíme vždycky přeskoumávat, jestli to vede k nějakým škodám, eh, a ty bychom potom měli konkrétně jmenovat. A good governance, tedy dobré dobrá globální zpráva, to je obrovská výzva a proto si myslíme, že je potřebné k tomu mít nějakou podkapitolu. Ale jak už bylo řečeno, víme, že, nebo vidíme tady, že hodně pozměňovacích návrhů se vzájemně překrývá a proto bude určitě možné na jejich základě eh, vypracovat nějaké kompromisy a přijmout kvalitní zprávu. Děkuji vám, paní Jiménez Beferil. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Jako navrhovatelka za ženský výbor jsem ráda, že pan Štír upozornil na hlavní roli a důležitou roli žen této oblasti. My se domnívám, že jsme obohatili zprávu. Já si myslím, že role žen je průřezovým tématem, které se dotýká všech oblastí školství, zdravotnictví, důstojné práce, žen v lokální ekonomice, zapojení žen do rozhodování, migrace, boj proti násilí a bezpečnost. A já chci upozornit na téma násilí na ženách ve válečných zónách, což je naléhavé téma, je naprosto zásadní, aby byla zajištěna bezpečnost žen a dívek. Často je znásilňování válečnou zbraní. K tomu je zde několik pozněcích návrhů. Také blahopřeji zpravodaji za tuto zprávu. Je to jeden z hlavních cílů tohoto parlamentu, na němž se zde pracuje, musíme nahlas a jasně hovořit o výzvách, s nimiž se zde potýkáme také. Vítám téma lidských práv, které se zde objevuje. Je to velká inspirace a průřezové téma celé zprávy a já se domnívám, že to jen podnítí zapojení Evropského parlamentu do tohoto boje. Paní Holitová, jak už paní Holbruk říkala, naše skupina má jasné stanovisko a zpravodaj o tom hovořil jasně, je třeba dosáhnout souhlasné konsensuální zprávy, na tom pracujeme, o to se zasazujeme, chceme dodržet lhůty, o níž hovořil zpravodaj. Hlavní strategická otázka zde je ta, již jste se dotkli. Je to počet cílů. Když začne příští rok mezivládní proces, tak dojde k úsilí snížení počtu cílů ve jménu takového zjednodušení, ale zatím bude stát politická motivace omezit co se, co se bude týkat ženských práv. A já jsem moc ráda, že zpravodaj se tolik zasazuje o to, aby se zde objevilo lidskoprávní téma. A já doufám, že se nám podaří najít dobrou formulaci, protože uh, tyto argumenty by bylo snadné použít. Pokud bychom to všechno nasínili příliš složitě, tak by k tomu mohlo dojít. Restrukturalizace cílů je obecně dobrý nápad, ale otázka zní, jestli bychom měli přeskupovat cíle teď nebo později, až se k tomu dostanou stíny zpravodajové, nevím. Myslím si, že brzy dostaneme uh, syntézu zprávu generálního tajemníka. Myslím si, že to bude velmi dobrý materiál, ale nemáme zde žádnou záruku, protože mezivládní proces teprve začne a potom teprve začne ten pravý boj, takže si nestěžujeme ten boj už takto dopředu. Pan Gerozorum, prosím. Děkuji, já jen stručně. A já se, já vždycky dodržuji eh, kázeň a stanoviska naší frakce, takže já jsem předložil pět pozměňovacích návrhů k tomuto tématu a řešil jsem tam otázku pomoci státům a pomoci vládám eh, v dodržování lidských práv. To je téma, na které chci upozornit. Eh, chci apelovat na uh, to, abyste nám poskytli pomoc. Potřebujeme dalekosáhlou vizi, pokud jde o pomoc lidem, kteří jsou nějak znevýhodněni. Děkuji. Děkuji. A pak pan Martin Práda za eh, Evropskou komisi chce něco říci. Jsem dostala zprávu, je tomu tak? Ano, děkuji paní předsedkyně. V prvé řadě bych chtěla říct, že velmi vítáme tuto zprávu a že se domníváme, že je velmi dobře načasovaná před závěry rady, které mají přijít v prosinci. Také předchází syntéze eh, generálního tajemníka. Máme zde řadu námětů, které se shodují v těchto dvou sděleních. Jedno bylo z června, třeba téma chudoby se zde objevuje na obou místech, lidskoprávní téma se zde objevuje také, potom téma občanské společnosti a soukromého sektoru se zde objevuje, důležitost boje proti nerovnostem, potom je zde cíl číslo 16, což je e, bezpečnost a veřejná zpráva. Měli bychom dále pracovat na rozvíjení a rozpracovávání těchto témat a měli bychom se vyvarovat toho, aby se tato témata ztratila v celkovém procesu. Pak zde máme bezpečnost potraven a bezpečnost dodávek potraven a pak samozřejmě v neposlední řadě e, rozvojové plány a rozvojová politika, což je ústřední záležitost. Jsou zde velmi složité otázky, na něk- o některých hovořil sám zpravodaj. Univerzalita je jedno téma, jak se to projeví na lokální úrovni a potom je zde obecně téma implementace. Potřebujeme globální partnerství, nicméně existují zde rozvojové země, které si budou muset uvědomit, že mají v implementaci této agendy stále důležitější roli i na té národní úrovni. Bude zde důležitá otázka domácí politiky a domácích zdrojů a na to bude potřeba stále více upozorňovat. Také co se týče dalšího vývoje, dalších kroků, někteří členové a zpravodaj hovořili o otázce počtu cílů. Máme zde 17 cílů. Já myslím, že se všichni můžeme shodnout na tom, že ideálně by platilo, že 17 priorit je příliš, ale já jsem v New Yorku právě hovořil s těmi, kteří spolupracují s generálním tajemníkem na zprávě, na té syntéze. Hovořil jsem s některými klíčovými partnery ze Spojených států, Brazílie a dalších zemí a myslím si, že generální tajemník nebude nějak spochybňovat ten výčet. Zřejmě se omezí na to, že v rámci své prezentace jednotlivé priority zařadí do skupin, takových podskupin, ale myslím, že nebude chtít otevřít v New Yorku věcnou debatu znovu. A myslím si, že kdyby se tak stalo, tak některé z cílů, které jsou pro nás tak důležité, by najednou se odstly v ohrožení. A já bych jenom to uzavřel tím, už to zaznělo a někteří eh, o tom hovořili, že potřebujeme jasné a nové eh, pevné stanovisko v rámci nadcházejícího mezivládního jednání od ledna a já doufám, že společně komise Rada a parlament budou schopny zpracovat ambiciozní stanovisko, které budeme v následujících měsících prosazovat. Potom ještě tak téma změny klimatu. Objevilo, objevilo se na pracovní skupině, musíme se zasadit o to, aby tohle e, zásadní téma se v novém rámci řešilo odpovídajícím způsobem. Nový program, nová agenda musí být koherentní a musí se zasazovat o rozpracování dalších jednání o změně klimatu, protože to bude velmi důležité. Děkuji. Děkujeme, budeme o změně klimatu hlasovat. Uvidíme, jak tam a vypadá ta koherentnost. Pane Stýre, máte ještě slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se zapojili do debaty. Děkuji i těm, kteří se zapojili prostřednictvím předložených pozměňovacích návrhů. Já se jenom v krátkosti vyjádřím k několika připomínkám, které zde zazněly. Zaznělo zde globální partnerství, že by se na něj mělo více upozorňovat. My jsme říkali, že se tímto směrem míníme ubírat. V tuto chvíli připravujeme kompromisní návrhy. Samozřejmě otázka nerovností. Ta je dalším tématem. A co se v kompromisních návrzích objeví, my to budeme eh, detailně řešit na zasedáních s stínovými zpravodaji. Každopádně jsme přesvědčeni o tom, že se budeme ubírat právě tímto směrem. Pokud jde o soukromý sektor, tak místo toho, abychom opomíjeli soukromý sektor a zapomínali trošku na to, že zde existuje a sehrává zásadní roli, abychom jej přehlíželi v rozvojových zemích, je určitě lepší místo toho poukazovat na to, že ta role soukromého sektoru musí přispívat v naplňování našich cílů. Takže lépe než to ignorovat je moudřejší to zohlednit. Existuje zde eh, docela průrazný soukromý sektor, který se zasazuje o tyto cíle a my bychom to měli mít na paměti místo předseda o tom hovořil. Nejde o omezování, ale spíše o přeskupování. A my jsme společně zpracovali pozměňovací návrh, který sice zatím jenom vágně, ale přesto naznačuje další směřování aniž bychom omezovali mandát vyjednávání EU v rámci mezivládních jednání a tohoto procesu. A to si myslím, že je naprosto eh, průchozí. A v tuto chvíli bych nerad, aby to bylo pochopeno nesprávně, že my nějak diktujeme, jakým způsobem to přeskupit a seskupit. My jenom navrhujeme a tak to byl i koncepován celý pozměňovací návrh, který se toho týkal. Pokud jde o kolegy, kolegy Sancheze, k tomu chci říci, že chudoba, která se odvíjí od příjmové situace. Máme zde závazky v tomto smyslu, budeme na tom pracovat. Uvidíme ještě ve středu, kdy se to bude dále projednávat, ale myslím, že to nebude problém. Možná to nezaznělo úplně jasně, ale je tam uh, dán limit. Určitě to bude napojeno na téma dobré veřejné zprávy a určitě to bude navázáno i na téma změny klimatu. Důraz na dobrou veřejnou zprávu a globální zprávu Někdy se říká, že vždycky potřebujete partnera k tomu, abyste mohli něco prosadit. Na obou stranách je třeba bojovat a prosazovat dobrou veřejnou zprávu. Nemůžeme se o to zasazovat sami. Rozvojové země musí postupovat stejným způsobem a v tom spočívá ta univerzálnost. A proto hovoříme nakonec o globální zprávě věcí veřejných Potom to žádná celá sedm. To se objeví v kompromisním návrhu. To bude neměl být problém. Pokud jde o zpravodaje, tak já myslím, že tohle není ten dokument, kde se má tohle rozhodovat. Zřejmě o tom rozhodne výbor zřejmě nepotřebujeme, aby celý Evropský parlament rozhodoval o něčem, o čem může rozhodnout pouze tento výbor sám o sobě. To je jenom můj názor. Upřímně řečeno k tomuto návrhu mohu říct to, že je to velmi legitimní stanovisko, ovšem mohli bychom ho řešit pouze tady v tomto fóru. Teresa hovořila o stanovisku ženského výboru a k tomu mohu říci, že vám děkuji za předložené stanovisko a musíme k tomu přistupovat aktivně. Nejde jenom o boj proti diskriminaci, ale i boj proti násilí na ženách. A my souhlasíme, že role žen v politickém rozhodování je něco, na co je třeba v této zprávě ještě více upozornit. A pokud jde o konsensus, tak já děkuji za vaše optimistické stanovisko. Já se s ním stotožňuji a těším se na středu, kdy se nám doufáme podaří tohoto konsenzu eh, dosáhnout. Pokud jde o ty problematické státy, tak eh, zde eh, souhlasím a doufáme, že to budeme moci ještě dále probrat. Pokud jde o počet cílů, a tím už končím, tak e, otázka zní, jak budou tyto cíle seskupeny. To se objeví v materiálu generálního tajemníka. Také to bude mít dopad na další mezevládní projednávání této věci. Myslím si, že bychom měli k tomu říci naše stanovisko. Neměli bychom se držet zpátky a neměli bychom mlčet. Je třeba jasně říci, jaké je naše stanovisko. Měli bychom jasně říct, že jsme pro přeskupení, pro zjednodušení a ideálně, jak říkala zástupce komise, by mohlo dojít i k snížení, ale nejde o to, že bych byl proti. Já jenom nechci, aby to bylo nakonec na úkor eh, lidskoprávního rozměru. To je jasný signál, který bych rád vyslal a pokud se to podaří a o tom zde hovoříme, záleží vždycky na tom, jak ambiciozní cíle si eh, stanovíme tak eh, mě by stačilo, kdyby klíčové sdělení bylo právě toto. A pokud se to podaří, tak by došlo z mého hlediska k naplnění eh, základního cíle celého dokumentu, celé zprávy. Já neříkám, že je to jediný cíl, ale pro mě velice důležitý. A já moc děkuji za všechny připomínky. Děkuji. Děkuji vám. Pane Stýre. A já bych ráda jenom kolegům připomněla, vím, že se opět s panem zpravodajem sejdou snídoví zpravodajové, je potřeba připravit kompromisy, ale hlasovat příští týden opravdu musíme. Je to velmi důležité, tedy 11. 11. hlasovat opravdu musíme. Vím, že se snažíte dosáhnout kompromisu, tak bychom měli mít ale jasný hlasovací seznam do příštího týdne. Pro uh, ostatní, kteří čekají na rozpravu, tak eh, musím připomenout, že jsme trošku ve skluzu, ale poprosím vás, ty, kteří opouštíte zasedací místnost, abyste ji opustili rychle. Budeme teď rychle hlasovat a prosím kolegy, aby si připravili hlasovací zařízení.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 Evropská rada minulý týden přijala závěry ke změně klimatu eh, s tím, že volá po 30% snížení emisí skleníkových plynů, zvýšenou efektivitu, využití energie a podobně. Eh, dokument, který připravujeme, bude poslan výboru Envy a pak bude na plenárním zasedání eh, odhlasován naším s cílem je eh, ovlivnit mezivládní konferenci v Limě a eh, jak jsme hovořili o strategických cílech, tak si myslím, že právě eh, spravedlnost také v oblasti boje proti změně klimatu má velký význam. A přejdeme tedy bezprostředně k prvnímu hlasování. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro, Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ehm, ústní pozměňovací návrh číslo dvě, poměrně drobný, je to spíše oprava, kde pro, ústní návrh, kde proti, zdržel se, musíme ověřit. Tedy ověřujeme ústní pozměňovací návrh 2, zahojí hlasování. FTD hlasuje příliš mnoho jeden by hlasoval pří, o dva mnoho, příliš mnoho, tak tedy máte právo na dva. A kolik hlasovalo? Čtyři. Řekli mi, že hlasují čtyři. Nevím, co se stalo. Vydržte, kolegové, vypadá to, že máme technický problém se systémem. Eh, ověříme si to, protože nevidím více poslanců, než by to mělo být. Vidím vás opravdu jenom dva. Eh, a systém ukazuje o dva víc, tak nevím, proč toto nastalo. Ho musíme vyčkat. Should we do check, full check? Ověříme to. probíhá kontrola systému, mezi tím zkusíme hlasovat zvednutím ruky, kdo je pro ústní návrh 2. Okay, all those against. Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Výborně. Doufejme, že už to příště bude fungovat bez nějakých skrytých dvojčat. Eh, tak, kompromis čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ústní návrh 3 pro. Nemůžeme hlasovat, protože toto je více než 10% našeho výboru. To znamená, že nemůžeme o tomto s ním návrhu hlasovat, takže kompromis 5. Kdo je pro? Kompromis 5. Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní přeskakujeme až ke čtyřicítce uprostřed strany. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 42. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Návrh 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní 48, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Sedm kompromis sedm, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 49, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 55 hlasujeme? Návrh 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 56, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Zamítnuto, omlouvá se předsedkyně. 58, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 59 přeskakujeme. No. No, we have voted, we've already voted compromise seven. Amendment. Kompromis 7, o tom jsme již hlasovali. 61, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 63, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 64, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní vodní ustanovení. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 1. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. No, takže 12, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 13, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní přejdeme k návrhu 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 23, kde pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 3, kde je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 26, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 27, kde pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní hlasujeme o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek 20 3 hlasů, 19 pro, 3 proti, jeden se zdržel. Děkuji vám, kolegové kteří jste hlasovali. Děkuji stínovým zpravodajům, také sekretariátu za pomoc. A nyní přejdeme k poslednímu velmi důležitému bodu. Nejprve dáme pár minut na to, aby mohli přijít naši řečníci a pak budeme pokračovat. Thank you.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 Usaďte se prosím, už máme spoždění a toto je nesmírně důležité téma, takže se prosím posaďte. Teď budeme tedy mít výměnu názorů na krizi způsobenou virem Ebola. Není to také poprvé, kdy o tom debatujeme, buď tady na výboru nebo na plenárním zasedání, jak určitě víte ze zpravodajství ta situace je nesmírně závažná a dnes nám jde o to, abychom eh, se podívali na to, co se odehrálo v terénu od té doby, kdy jsme o tom diskutovali naposledy, což bylo v září, abychom také slyšeli od Evropské komise, eh, jaké tady jsou největší problémy z jejího pohledu a jestli se daří doručit humanitární pomoc. Evropská rada z minulého týdne o tom eh, také diskutovala a rozhodnutí, které padlo, bylo, že komisař Strianidis se stane vyslancem pro boj proti ebole, a pojede do Afriky a my doufáme, že hned po návratu eh, si ho budeme moci vyslechnout osobně. Dnes eh, máme příležitost eh, si vyslechnout pana Usmana Sila, velvyslance Genejské republiky při EU, který je předseda výboru velvyslanců zemí AKT. Dále tady máme pana Alhažiho Mohamada Mumuniho, generálního tajemníka této skupiny států AKT. Oni nám eh, poreferují o výsledcích sympozia, které se v Bruselu konalo před několika dny, kde projednávali pomoc zemím postižených eh, ebolou. Takže přednesou celou řadu otázek. Jak eh, víte, my jsme se také eh, snažili už zlepšit naše kapacitu, prevenci. Máme tady také zpravodaj k této zprávě. Poté, co vyslechneme tyto dva první řečníky za AKT, tak promluví pan Jean-Louis de který je ředitelem pro operace humanitární pomoci a civilní ochrany z ECHA, z Evropské komise. A potom tady máme ještě další dva zástupce komise, kteří to doplní. Nejprve tedy mi dovolte, abych dala slovo panu velvyslanci Silovi, který bude mít asi 8 minut na to, aby nám popsal situaci v Gineji a řekl, jestli se situace nějak zlepšuje, anebo ne, anebo zvláště by se se mohl zmínit o tom, co můžeme udělat my pro to, aby se ta pomoc dostala k vám do země. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval jménem státu AKT, jménem tedy výboru velvyslanců, kterému v současné době předsedám. Eh, děkuji vám především za to, že už jste mě po druhé pozvali na vaše zasedání. Já už jsem tady byl 23. září tohoto roku byl jsem tady se svým kolegou Leonem Sierra, eh, pardon, ze Sierra Leone, kterým jsme hovořili o eh, vypuknutí choroby Ebola. Eh, státy AKT se před několika týdny rozhodly s těmi třemi státy, které jsou nejvíce postiženy, se Sierra, Sierra Leone, Guinea a Liberii, uspořádat sympozium, které se 26. října. Toto sympozium bylo připraveno velmi efektivně a já bych tady chtěl eh, poděkovat paní Remont, eh, podtajemnici eh, Združení států AKT, která efektivně zorganizovala toto sympozium, kterého se potom zúčastnilo asi 80 až 100 účastníků a vystoupila tady celá řada tedy organizací, které bojí proti ebolem. Měli jsme tak eh, tu čest, že tady eh, vystoupil profesor eh, z Guinea, který provádí průzkum v Guinea, nejenom eboli, ale také AIDS a dalších nemocí, které se tady vyskytují. Čímž jsme chtěli ukázat, že k tomu vědeckému výzkumu dochází nejenom v Evropské unii nebo ve Spojených státech, ale také u nás v Guinea, kde máme výzkumné pracovníky, kteří se věnují vývoji nových léků na základě těch Eh, látek, které se vyskytují eh, u nás doma, možná ne přímo eh, očkovací látka, ale minimálně léky, které by mohly usnadnit léčbu. Takže tento profesor také přijel, který měl přednášku o výsledku svého výzkumu a o spolupráci, kterou provádí on ten svůj výzkum samozřejmě neprovádí ve vaku, ale hovořil o spolupráci například s Anferským institutem pro výzkum tropických chorob, ale také eh, s ústavem v Hamburgu, což je ústav, který eh, bojuje proti ebole, dále s Lyonem. A ta jeho přednáška nám nabídla určitou naději, tedy že eh, ten výzkum se provádí, jak už jsem říkal, nejenom v Americe a v Evropě, ale také v Africe a už tady se podařilo objevit řadu velmi slibných látek. On například je v tomto takšiku Eh, v procesu, kdy eh, se schvaluje lék, který by mohl být použit v boji proti ebole. Ten eh, lék se nyní schvaluje to zdravotnickou organizací v Ženevě. Tolik tedy z pohledu výzkumníka, potom jsme měli belgického profesora, který pohovořil o tom, co se dělá v té práci na vývoji vakcíny v Belgii. Jak víte, Eh, ještě byla, byla objevena eh, belgickým eh, lékařem, který pracoval v 70. letech v Africe. Dále jsme mezi těmi pozvanými měli také zástupce lékařů bez hranic, Světové zdravotnické organizace, UNICEFu, Červeného kříže. A to všechno byli lidé, kteří poreferovali o svých zkušenosti z terénu v těch třech zemích. Mohl bych eh, vás také informovat o tom, že k dnešnímu datu eh, eh, přišlo o život pět tisíc občanů v těchto třech zemích a dalších asi deset tisíc je mm, nakaženo touto chorobou. Nicméně se to neomezuje pouze na tyto tři státy, eh, eh, hrozí nebezpečí, že by se nemoc mohla šířit i do sousedních zemí. A proto je potřeba velmi naléhavě a rychle pomoci v terénu. A bude potřeba zlepšit eh, reakci našeho zdravotnictví, které není úplně nejlepší. Za druhé je potřeba také školit náš zdravotnický personál v tom, jak léčit dobolu. A za třetí je potřeba poskytnout zařízení a vybavení pro zdravotnická zařízení. Paní předsedkyně, vy jste se nás ptala, co eh, je možné dělat tady eh, v Evropském parlamentu. My bychom první řadě chtěli poděkovat Evropské unii, komisi i parlamentu a všem eh, oddělením, které se mobilizovaly na mezinárodní úrovni. Ta mobilizace nebyla úplně nejrychlejší, ale nepřišla příliš pozdě. My věříme tomu, že se podaří díky pomoci mezinárodního společenství eh, velmi rychle eh, situaci eh, vyřešit. Já jsem dnes dopoledne také hovořil Eh, hovořil zástupci Evropské komise, DG DEVCO a můžeme říci, že svět se to společenství zareagovalo velmi rychle. Dnes máme příslip do pomoci ve svýši 3 miliard eh, dolarů, ale než se ty peníze dostanou terénu a než se projeví jejich dopad, tak to chvíli trvá. My samozřejmě děkujeme Spojené eh, světové bance a dalším. My bychom ale potřebovali velmi rychlou přímou pomoc. A chceme také přivítat to, že Evropská unie se rozhodla Eh, jmenovat eh, vyslance pro, boj s ebolou, eh, což by mělo usnadnit tu koordinaci, se kterou my máme pořád velký problém. Možná si vzpomínáte na zemětřesení, ke kterému došlo na Haiti, tehdy všichni přislíbili pomoc a vzhledem k tomu, že tam byly velké nedostatky s koordinací, tak se až dosud nepodařilo vyřešit ty největší problémy, které tam nastaly v důsledku zemětřesení. A už to tedy víme a měli bychom pomoci koordinaci mezi agenturami OSN, Čínské státy EU, Číny, eh, eh, eh, pomoc Evropské unie a tak dále. Bez koordinace totiž toto úsilí bude roztříštěné a nebude to úspěšné. A potom asi třetí záležitost, která se první na tom sympoziu, byla mm, ekonomická situace, protože nejde jenom o tom, jak vylečit eh, ty nemocné, eh, ale také jak pomoci ekonomikám těch postižených zemí, protože naše ekonomiky jsou eh, zdevastovány. Tím například, že došlo k izolaci, k, k karanténě těch nemocných. A dnes v podstatě, pokud někdo má pas těchto tří zemí, Sierra Leone, Liberie a Guinea, tak to znamená, že nemůže cestovat a to samozřejmě mělo obrovský hospodářský dopad na situaci v těchto zemích. Já setkávám s lidmi z Evropské unie a možná, že to je příliš ambiciozní přání, ale bylo by dobře, kdybychom měli něco jako eh, Marshallův plán pro ty státy, které jsou postiženy ebolou, protože zemědělství teď nefunguje, turistika eh, je také v troskách. Prakticky všichni investoři se stále, hotely jsou prázdné a život se tady velmi zkomplikoval. A měli bychom tedy se už chystat na to, jak pomoci těmto zemím v období po eh, vyřešení eh, eboli. A já doufám, že, nebo aspoň věřím tomu, že se podaří porazit tuto horečku. Nic, co se ještě týče eh, situace v terénu, tak v Liberii eh, řekla prezidentka, že ta situace se stabilizuje. Eh, ano, ty eh, čísla kolikrát z něj velmi hrozivě, ale když se potom podíváme na tu realitu na místě, tak to tak strašné není. A myslím, že díky pomoci mezinárodního společenství se daří tu ebolu zastavit nebo zastavit její šíření. A my doufáme, že ten Výzkum, eh, který eh, je teď prováděn, eh, by měl vést k vytvoření očkovací látky do konce tohoto roku, nebo začátku příštího roku. Ať už to bude v Americe, v Evropě nebo v Africe samotné. Doufám, že tady během několika měsíců budeme moci očkovat občany těchto zemí a že také bude mít léky, které umožní tu nemoc léčit. Tolik tedy výsledky toho sympozia. To sympozium mělo za výsledek také apel na Africkou unii, na Evropskou unii. Eh, my bychom byli rádi, kdybyste mohli tento apel, do výzvu podpořit, abychom tedy co nejrychleji mohli zorganizovat mezinárodní konferenci, která by eh, vyjádřila solidaritu s těmi země, země postiženými ebolou. Ta konference by se měla konat eh, v Bruselu. Něco podobného se dělo také po tom turistickém útoku v Mali. Bylo by dobře, kdyby se té iniciativy chopil Evropský parlament, kdyby spolupracoval s Africkou unii na tom, aby se mohla co nejdříve konat tato mezinárodní konference tady v Bruselu. Ebola už není jenom eh, eh, hrozba, která hrozí Africe, ale hrozí to celému světu a je potřeba, aby na to zareagoval celý svět a mobilizoval Eh, své úsilí. A ještě jednou mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří nám pomohli a kteří nám i nadále pomáhají, zejména Evropské unii. A eh, těšíme se na návštěvu toho zvláštního vyslance pro Ebolu, který byl nedávno jmenován. My ho tam přijmeme a seznámíme ho s tou situací. Děkuji vám za pozornost. Um, thank you. And thank you very much, Ambassador, for coming again. Děkuji vám mnohokrát, pane Anče, že jste nás navštívil a samozřejmě slyšíme apel Mezinárodní konference naším dalším vystupujícím je pan Alhaji Mohamed Mumuni, generální tajemník skupiny států AKT. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, pro mě mimořádným potěšením, že mohu pohovořit na půdě vašeho výboru, kde si vyměňujeme názory o epidemii eboli v západní Africe. Jsem velice vděčen všem členům výboru eh, a vůbec postoji z Evropského parlamentu. Jak popsal doktorka Margaret Chan, eh, generální tajemnice VHO, ukazuje se, že epidemie eboli v západní Africe je nepochybně nejzávažnějším eh, akutní událostí z hlediska zdraví. Je to hrozba pro globální mír a bezpečnost a je to hrozba pro veřejné zdraví, pro, zvláště pro zasažené země Liberie, Sierra Leone a Guinea. Tato nemoc si vzala život více než pěti tisíc lidí a ohroženi jsou další. Když zvažujeme, co se může stát, když zdravotnické systémy zranitelných zemí nejsou připraveny na to, aby zvládly tak velkou epidemii. Ehm, nedostatky zdravotnických systémů zasažených zemí nám také připomínají, to se týká několika zemí v regionu AKP, většina zemí není dostatečně připravena na to, aby eh, zvládla splnit eh, rozvojové cíle milénia zaměřené na zdraví, tedy zlepšení přístupu ke zdravotní péči, eh, boj proti HIV, AIDS, šíření malária a dalších nemocí a urychlené zásahy jsou nezbytné proto, aby e, tyto země již nezaostávaly, a to zvláště v kontextu e, rozvojové agendy 2020. E, to musí zahrnovat také posílení lidských zdrojů ve zdravotnictví, protože úzce souvisí připravenost zdravotnického personálu a stav zdraví obyvatelstva i splněním cílů milénia a dále je nutné zajistit přístup k finančně dostupným lékům. To je velký problém v řadě zemí AKT. Nedostatečná dostupnost léku vede k nedostatečné léčbě, nedokončené léčbě. A také samozřejmě k obrovským nákladům pro většinu obyvatel EU, AKT, e, partnerství s VHO, posílení přístupu k lékům vysoké kvality. V 15 afrických zemích se snaží řešit právě tyto problémy. Výživa je stále velkým úkolem pro řadu zemí AKT této souvislosti je nezbytné systematicky eh, sledovat ukazatele mm, stavu výživy obyvatelstva. A také eh, AKT spolu s velvyslanectvím Gine uspořádalo zmíněné sympozium, o němž pan velvyslanec Sila hovořil, proto je to velmi užitečné. Eh, sympozium zdůraznilo následující aspekty Eh, onemocnění ebolou exponenciálně roste každé tři týdny v Sierra Leone, Guinea a Liberii. Eh, kromě již vysoké zátěže onemocněními, s nimiž se musí tyto země potýkat. Mezinárodní společenství, zvláště dobrovolníci v terénu, si zaslouží obrovskou chvalu za to, že výrazně napomohli eh, stabilizaci epidemie eboli. Posílit zdravotnické systémy v zasažených zemích zvláště je důležité školení zdravotníků. Mezinárodní společenství mělo poskytnout poskytnout i další přímou pomoc, především nezbytné materiální zabezpečení, ale také zdravotníky. Mezinárodní společenství by se mělo vyhnout klasifikaci celého regionu jakožto eh, problematického a nemělo by eh, paušálně omezovat pohyb osob ze západní Afriky, protože je zásadní potřeba koordinovat pomoc, abychom se vyhnuli duplicitám a plýtvání. Také ti, kteří hledají pomoc a ti, kteří poskytují, by měli vědět, že veškerá logistika nemá směřovat k zasaženým zemím, ale také připravit zásoby pro ty země, které jsou zeměmi rizikovými a také by měly být připraveny. Připravenost bychom měli sledovat ve všech zemích, zvláště tam, kde jsou společné hranice nebo tam, kde jsou mezinárodní dopravní uzly zastavení některých eh, civilních letů do zasažených zemí vedlo k výraznému poklesu ekonomiky a to samozřejmě ekonomicky ohrozilo zasažené země. Na sympoziu bylo také zmíněno, že tři zasažené země i nadále eh, bojují s velkými obtížemi při snaze stabilizovat virus Ebola. Mm, konkrétně na tom pracují také týmy, které vyšetřují rostoucí počet případů, včetně případů úmrtí v zasažených komunitách. A většina z kontaktů se často nedá dosledovat anebo nejsou vyhledatelné v systému vysledování také eh, tam, kde byly pohřbeni, lid, pohřbeni lidé, kteří měli podezření na ebolu, by mě, měli také být eh, pohřbeni náležitým způsobem, důstojným způsobem, ale zároveň se zajištěním dezinfekce. Vysoká expozice zdravotníků v důsledku nedostatečného zabezpečení, nedostatečné eh, dodávky eh, ochranných zařízení. To je problém. Dále popírání problému eh, eh, na základě nesprávného výkladu příčiny onemocnění také vedlo k vysokým expozicím právě v komunitách i při rituálních pohřbech. To vše vedlo k vysokému počtu úmrtí v jednotlivých komunitách. Právě osvěta, prevence stigmatizace, je, e, to má velký význam. Zase jsme také nežádoucí účinky na ženy a děti e, a devastující dopady na ekonomiku daných zemí. To vše je potřeba podtrhnout vidíme, že šíření eh, přenosných chorob a epidemie si žádají vysoce efektivní kroky eh, a efektivní globální partnerství. Ehm, epidemie epoly v západní Africe poukázala na to, jak je nezbytné, aby političtí činitele pomohli zajistit dostupnou zdravotní péči všem, protože i to je součástí rozvojové agendy v rozvojových zemích. Dárci by měli zaměřit svou pozornost na celé spektrum činností, které je důležité proto, abychom zamezili dalšímu šíření onemocnění ebolou protože jde o země, které jsou již eh, ve složité situaci, bojují s vysokou úmrtností matek a dětí, eh, dalších přenosných eh, chorob, nedostatkem, nedostatečným přístupem k elektrické energii v nemocnicích, nedostatkem zdravotnického personálu. Zároveň je důležité, že zmíněné sympozium připravilo půdu pro uspořádání konání mezinárodní konference dárců, která by se měla eh, nejlépe konat tady v Bruselu a měla by se holisticky věnovat mnohorozměrnému dopadu epidemie pro celý svět. A dále je důležité si uvědomit, že úsilí mezinárodního společenství v boji proti ehm, krvácivé horečce Ebola by mělo být také vnímáno optikou odpovědi mezinárodního společenství které zatím nedokáže udržet krok s rychlostí šíření epidemie. Děkuji vám za pozornost. Thank you. So our next speaker is uh, Mr. De Bruyere from the Děkuji a prosím uh, zástupce Evropské komise, generální ředitelství ECHO. Prosím o vaše stanovisko k věci. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji že, za to, že jste mě znovu pozvali na vaší schůzi. Já už jsem eh, měl tu možnost vám potvrdit, eh, že naše generální ředitelství je vám k dispozici pro informace, abyste to využili. Já jsem se teď vrátil z toho postiženého regionu. Byl jsem tam celý minulý eh, týden, vrátil jsem se v sobotu dopoledne byl jsem v Gine Konakry, byl jsem v Sierra Leone, byl jsem v Liberii, což mi teď umožňuje eh, vám popsat eh, situaci na místě a mám eh, poměrně čerstvé informace. A připravil jsem tam návštěvu pana Dise, takže vám teď několik minut mohu popsat svoje dojmy z této návštěvy. Byla to návštěva, která byla eh, svou povahou interdisciplinární. Eh, Mí kolegové byli jednak se služby pro mější činnost, eh, se Ředitelství pro rozvoj pomoc, ale také z oddělení pro veřejné zdraví, což nám umožnilo um, popsat tu situaci komplexně. Teď připravujeme tu zprávu, která by měla vzniknout a také popisujeme ty hlavní, ta hlavní rizika, Eh, několik tedy obecných úvah eh, k té epidemii. Je pravda, že můžeme konstatovat na několika místech známky toho, že jsme na začátku fáze, kdy eh, společně s těmi vládami na místě a organizacemi se nám začíná dařit zvládnout tu epidemii. Mám teď na mysli například statistiky, které byly právě zveřejněny eh, z Liberie, a které nás vedou k závěru, že v hrubých číslech ten dopad epidemie na Liberii by možná mohl se právě o něco zmírňovat, než tomu bylo dosud. Měl bych ale také asi být velmi opatrný s ohledem na tyto statistiky, že v Liberii na začátku jara minimálně bylo řečeno, že Liberia se úplně zbavila eh, výskytu eboli, takže bychom i nadále měli být opatrní. Je potřeba také eh, říct jasně, že eh, se jenom velmi obtížně získávají spolehlivé statistické údaje, a to také proto, že ještě pořád eh, jsou tady snahy eh, zatajit eh, výskyt nemoci. Kolikrát se do těch statistik započítávají stejné případy, několikanásobně. Proto bychom si měli uvědomit, že ty statistické údaje nejsou úplně spolehlivé. Za druhé, ta epidemie viru se neustále vyvíjí, je to dynamická záležitost to, co dnes víme o té epidemii, nemusí nutně eh, eh, být přesným popisem té situace zítra nebo pozítří. Dva příklady vám mohu uvést. V Sierra Leone eh, největší starostí úřadu je to, že zatímco ta ebola byla nejprve rozšířena na venkově v těch zemědělských oblastech, tak se šíří i do Freetownu, do hlavního města a samozřejmě ten boj proti ebole je vypadá úplně jinak, když se dělá na venkově anebo ve velkém městě. V je ta situace nesmírně znepokojující v těch hraničních oblastech, protože tady jsou lesy, je to zalesněná oblast, tady máme málo informací o tom, jak tam ta situace vypadá a musíme velmi naléhavě posilit naši přítomnost. A na závěr v Liberii pokud skutečně ta situace je vážná v Monrovi, tak jak už jsem říkal, ty údaje možná teď začínají klesat, ale Liberie, podobně jako Sierra Leone, jsou si vědomi toho, že musí velmi rychle společně se svými partnery, eh, s velkými státy a nevládními organizacemi eh, zvolit jinou strategii eh, boje proti ebole. Několik slov k tomu, jaká strategie by to mohla být až dosud. Totiž eh, jsme naše úsilí zaměřovali na tu fázi léčby. A proto tady e, začala vznikat e, infrastruktura. Já jsem ještě dnes e, se účastnil jedné konference s Lékaři bez hranic stojí jejich belgickou organizací, která má nejvíce zkušeností s podobnými e, případy a bylo mi řečeno, že nikdy nemuseli m, zvládat nebo řídit tak obrovskou infrastrukturu. Mají několik set e, zařízení, kde mohou léčit ebolu. A e, někdy to nebylo ve státech jako je Guinea nebo Liberie. To byla ta naše první reakce, tedy budování těch středisek, kde by bylo možné eh, léčit ebolu. To je velmi nákladné, nemůže jich být zase tolik a vyžaduje si to obrovské úsilí eh, v tom, jak se to vymýšlet, jak se zavádějí různá sanitární hygienická opatření, eh, jak se lze řídit evakuace. Trvá to velmi dlouho, než se něco takového zřídí a potom to tam zůstává. Nicméně, jak už jsem říkal, ta epidemie se neustále proměňuje, mění svou tvář a může se velmi rychle přemístit do úplně jiných oblastí. A teď mi dovolte krátkou odbočku, abych vás upozornil na to, že tady hovoříme o zemích, kde právě skončilo období dešťů. Takže tady eh, teď nastanou přesuny obyvatel, eh, zvýší se tedy počet lidí, kteří se budou přesouvat někam jinam a tyto přesuny Eh, budou platit nejenom pro ty tři nejvíce postižené státy, ale hrozí riziko, že by se to mohlo eh, rozšířit i do sousedních zemí. Chtěl bych ještě ukončit eh, jednu malou, řekněme, oznámku pod čarou, ale mohlo by to být mnohem potom výraznější a to sice, že byly identifikovány případy v Mali, bylo tady dítě, Eh, které nemělo všechny symptomy a teď se vyšetřují ty kontakty, eh, které to dítě, ten bacilonosič mělo s ostatními lidmi. Mm, eh, podobný případ se vyskytl také, nebo je podezření, že se to mohlo vyskytnout také Burkině Faso. Pokud by to tam bylo v té současné situaci, tak si myslím, že si vůbec nedovedu představit, jaké by to mělo důsledky. Když jsme zjistili, že se ty případy vyskytly v Nigerii, tak Eh, jsme všichni byli zděšeni, protože jsme si představili, co by eh, to znamenalo ve městě, jako je Lagos. Nicméně ta velmi rychlá odhodlaná reakce eh, nám umožnila to tady zvládnout a vyhlášení Nigérie státu, který je prostý, eboli prostý. Takže je možné, jak vidíme, tu situaci rychle řešit, ale ta situace, nebo to období, které tam teď máme po období dešťů, by mohlo znamenat, že eh, eh, vzrostou ta rizika. Teď ještě dovolte, aby se vrátil k situaci k těm třem zemím. Ta eh, epidemie se tady začíná trošku měnit a proto bychom měli věnovat větší pozornost tomu, aby vlády a ti různí partneři tady v oblasti Eh, sledovali tu fázi před a po léčbě, aby se snažili identifikovat co nejrychleji ty případy tam, kde se vyskytly, snažit se co nejrychleji izolovat, což eh, není vždycky eh, nebo neodpovídá tomu, že někdo by měl být převážen někdy 10 kilometrů do nejbližšího střediska, kde je možné to léčit. Poté je potřeba budovat lehčí a bližší zařízení, a využití také toho, že došlo k e, místních lidí, kteří e, také mohou poskytnout e, kapacity pro léčbu. Jak jsem slyšel, statistiku v Sierra Leone, která byla potvrzena, když tady byly odhaleny první případy v nějaké rodině, tak se ten řetězově šířilo. Prakticky tady byl každý týden nový případ a proto je potřeba co nejrychleji identifikovat eh, a izolovat ty, kteří přišli do kontaktu s nemocným. A samozřejmě eh, v nějakých eh, důstojných lidských podmínkách se snaží to potom převést někam, kde je možné mu pomoci. A je potřeba tedy vždycky myslet na to, na to co se odehrávalo předtím. Spojené státy například uvažovaly o vybudování celé řady různých středisek, nicméně teď zredukovali ten počet a snaží se zaměřit na malé obce nebo menší obce, tak aby mohli pokryt co největší možné území. Poté v té následné fázi, o tom už tady byla řeč, mluvili o tom eh, velvyslanci, všechno, co se týče pohřbívání těch mrtvých těl, tak aby ty pohřby byly co nejbezpečnější. Mezinárodní eh, federace organizací Červeného kříže také eh, má zkušenosti s těmito případy a myslím si, že ta, eh, to působení Červeného kříže v oblasti prevence a také omezení šíření virusové bylo v důsledku pohybování bylo co nejmenší potřeba eh, se uvědomit, že to jsou eh, pohřební eh, praktiky nebo techniky, které neodpovídají těm místním tradicím, takže je potřeba pracovat i na tom, ale je potřeba dát těm rodinám nějaký, nějakou poslední šanci se rozloučit se zemřelým, tak aby nedocházelo k tomu, že ti lidé jsou převezeni, odvedeni do toho zdravotnického střediska a potom Eh, když tam někdo 14 dní později zatelefonuje, tak jim je řečeno, že ten člověk byl eh, že ten člověk zemřel a byl pohřben bez toho, aby se s ním mohli rozloučit. Eh, vede k obrovskému šoku a, a určitě k odmítání potom takové pomoci. A proto bychom se měli vědomovat, že je potřeba, abychom pracovali co nejefektivněji, také v té následné fázi, tedy po úmrtí, protože i tady by to mohlo mít výrazné dopady. Mohl bych vám uvést další příklady, ale jde hlavně o to, že ať už je ta forma epidemie jakákoliv, ať už jsou ty eh, údaje, které máme teď k dispozici jakékoliv, a ať už je ta strategie, strategie jakákoliv, tak je potřeba mít dostatečné zdroje a to se určitě nezmění. Eh, ta strategie mít více decentralizovaných středisek Eh, to by mohlo být méně nákladnější než ta velká nákladná zařízení. Jaké zdroje budou potřeby? Jsou to samozřejmě eh, naturály, ale jsou to lidské a finanční zdroje. Já bych chtěl uvést eh, citát jednoho zástupce nevládní organizace, který mi zůstal v hlavě. Ta, tento člověk mi říkal, úvěry a Eh, infrastruktura neslouží nebo nestačí k ničemu, pokud nemáme dostatek lidí, kteří by mohli využívat a my nemáme ty lidi, kteří by to používat mohli. Takže největší prioritou bude mít tady kvalifikovaný, vyškolený personál, který bude v dostatečné množství. Tyto eh, zdroje by mohly přijít z Evropy, ale eh, zdůrazňuji ještě jednou ten aspekt kvalifikace a školení ani Guinea, ani Sierra Leone, ani Liberie, a teď to říkám trošku eh, možná eh, neomaleně, nemají dostatek takových lidí. Měli bychom skutečně se snažit získat eh, lidi, kteří budou kvalifikovaní a nejenom eh, zdravotnické nebo lékařské, ale potřebujeme lidi, kteří Eh, jsou vybaveni nebo mají ty potřebné logistické znalosti, protože je potřeba zajistit přepravu, instalaci těchto zařízení a proto musí mít eh, manažery, kteří eh, tyto věci ovládají. Těch lidí je určitě dostatek v Evropské unii a o to nás také požádala Evropská rada, abychom měli jakýsi, jakési koordinační středisko, to už teď máme v Německu pro ty pracovníky těch bílých helm, a e, máme tedy lidi, kteří by mohli e, například Světové zdravotnické organizaci definovat ty příslušné standardy nebo minimální kompetence, které by tito lidé měli mít. E, máme také školicí nebo vzdělávací programy, které my sami spolufinancujeme, nebo bychom mohli spolufinancovat, pokud budou ti lidé nalezeni. Dále bychom mohli pracovat eh, s dalšími partnery, já jsem se s některými setkal na místě, například to jsou kubánští lékaři, je jich tam asi 50-60 a jsou to všechno kvalifikovaní lékaři, jsou to lidé, kteří už mají zkušenosti s jinými epidemie v Africe, vyznají se dobře v terénu, pokud bychom je využili. Eh, a tady se teď vracím k té původní historce. Tam v tom středisku, kde pracují, tak to je středisko, které Eh, je Monrovia, které bylo eh, financováno USAID, tedy americkou nevládní organizaci, a přitom to vedou lékaři z Kuby, což myslím, že je velmi zajímavý příběh. A další eh, iniciativa, která tam je v tom regionu, pochází od Africké unie. To je mise, kterou my podporujeme. Je to operace, která by vedla k rozmístění asi dvou tisíců lidí, kteří by fungovali ve všech těch třech zemích. Někteří z nich už tam eh, vyrazili. Eh, jde o to, aby vyškolili eh, dostatečný počet toho personálu. Už teď těch asi tisíc vyškolili. Zase jsou to lidé, kteří se v Africe vyznají a vědí, jak mají pracovat v terénu. A ta práce v terénu, to je velmi obtížné, paní předsedkyně. My jsme neměli příležitost se s tím seznámit podrobně, protože to nebylo hlavním součástí naší návštěvy, ale mohu vám říci, že lékař, který tam bude pracovat jednu hodinu, tak pouhou jednu hodinu, tak bude naprosto vyčerpaný. Takže vidíte, jak na tom jsou, tak je potřeba si uvědomit, že práce v takovýchto střediscích je nesmírně náročná, vyžaduje si to obrovskou opatrnost, vyžaduje se to know-how, technické znalosti, vyžaduje si to jakousi fyzickou odolnost a proto to musí být lidé, kteří potřebují mít Eh, ty kompetence a tu výdrž. My eh, jsme také se vydali do toho regionu, vzhledem tomu, že bylo přijato to rozhodnutí Evropské rady, abychom tam připravili tu návštěvu toho evropského koordinátora. Pan Stylianides, který bude mít na starosti koordinaci pomoci, ale ta, ta bude přesahovat ten mandát komisaře pro humanitární pomoc, aby by tam Eh, sloužit jako koordinátor celé Evropské unie a členských států, eh, které by také mohly eh, vysílat svou pomoc. Pan velvyslanec, což se zmiňovalo té otázce koordinace, já s ním naprosto souhlasím, je to velmi naláhavá věc a měli bychom se vyhnout tomu, aby teď, když se probralo světové společenství, aby docházelo k tomu, že by nastala podobná situace jako na Haiti před několika lety, kdy toho bylo příliš, příliš pozdě, když to řeknu velmi eh, zjednodušeně. Takže eh, by se ta koordinace měla rozhodně zlepšit a vyplývá to i z toho rozhodnutí Evropské rady před dvěma týdny, že by to měla být eh, evropská koordinace, která by měla zapadnout do systému, globálního systému koordinace pod OSN. My jsme přivítali vyslání pana Navarro jako zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN a stejně tak jsme přivítali i vyslání té mise OSN ANMIR. Jejíž první účastníci právě teď přijíždějí do regionu. Já jsem se setkal se zástupci nebo účastníky té mise UNMIR. Někteří tam jsou už měsíc, byli tam pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace, ne OSN. Ale budeme tedy muset si počkat, než tato mise eh, bude plně akceschopná. My jsme je vyzvali, aby eh, navýšili své prostředky, aby eh, připravili ty pokyny, aby se snažili zaplnit ty mezery a zajistili nezbytnou koordinaci mezi všemi agenturami OSN. Je to tedy koordinace, která by měla vést k globálnímu systému řízení této pomoci a propojení té mise mezi EU a OSN. A jaký typ eh, operace by to měl být, a tím chci skončit. Zase bych se mohl vrátit k tomu, co už říkali oba velvyslanci před okamžikem. Přestože dnes Máme před sebou eh, epidemiologickou eh, záležitost nejvyššího řádu, tak nemůžeme říct, tak můžeme říct, že je to také eh, krize, která obsahuje další dimenze. Dva ze tří prezidentů, tedy prezidenti Liberie a Sierra Leone, se kterými jsem měl tu čest se setkat, tak použili stejnou větu, řekli, že dnes je potřeba připravovat se na situaci po ebole. Toto jsou vlády, které si velmi dobře uvědomují, že pokud neprve budeme, nebo si řekneme, že napřed řešíme volo, a potom všechno ostatní, tak se můžeme jednoho dne stát, že poté, kdy, doufujeme, že to bude co nejdříve, bude ten stát vyhlášený za stát prostý eboli, tak ho všichni opustí a bude to taková zapomenutá krize, které se už nikdo věnovat nebude. Tomu se chceme za každou cenu vyhnout. A já si myslím, že úkolem dárců Eh, je ano, řešit eh, jednak tu humanitární situaci, kromě toho také posilovat odolnost eh, těch států, jak o tom hovořili velvyslanci přede mnou, věnovat se také ale výživě, například Sierra Leone, kde si uvědomují, že by mohla velmi rychle nastat potravinová krize, protože dojde k přerušení zásobování potravinami v důsledku narušení trhu. A proto bychom měli se věnovat i obnově, rozvoji a toto by měl být přístup, které, který by měl umožnit těmto státům přežít, stabilizovat eh, a překonat tuto krizi. Tak, aby se neodstly ještě horší situace, ale aby ta situace byla lepší, než byla na začátku. Protože i to vedlo k tomu, že ta ebla se šířila tak rychle, udržela s takovou uh, závažností. Děkuji vám za představení situace v terénu. Já myslím, že to je velice zajímavé a je nám vše jasné, že musíme pamatovat na fázi po ebole. Určitě zde je mnoho z čeho se poučit a, a okamžité kroky k, jsou potřeba, ale potom jsou další otázky, které si musíme zvážit pro budoucnu, abychom neopakovali stejné chyby. Máme zde zástupce DEVKu a zástupce vnější služby. Vy se dostanete na řadu naposledy a v tuto chvíli zahajuje debatu Michel Gavon bude eh, zpravodajem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád zdůraznil úlohu lékařů bez hranic, kteří odvedli obrovský kus práce, dostali také eh, Nobelovu cenu a to si skutečně plně zaslouží, protože v Africe eh, pracují nesmírně obětavě. Já chci poděkovat panu Depreuerovi. Ono to není zcela běžné, že by někdo kdo se vydal do těchto zemí, aby sám mohl provést tyto analýzy eh, a zároveň poskytnout vysvětlení nám všem. Děkuji také oběma velvyslancům za to, že přišli. Eh, chtěl bych také zmínit eh, svůj názor k prvním diskutujícími. Tato zpráva by měla být přijata, ale měla by být vnímána jako neodkladná. A za druhé musíme zdůraznit, jak se poučit se současné epidemie. Samozřejmě je to také test pro celosvětovou ekonomiku a test pro Evropskou unii. Musím také zdůraznit, že komise eh, tedy eh, reagoval velmi, eh, výbor tedy reagoval velmi rychle, byly odblokovány první, uvolněny první prostředky na úrovni členských států. Celá jistě se, slyšíme tady, že se reagovalo příliš pozdě na druhou straně, no nemůžeme se skrývat jenom za za tím, že je to pozdě, že to nemá smysl. Ehm, to bychom nedělali nic již v březnu, když se podíváme na situaci, zeměpisnou situaci ehm, protože ehm, je důležité si uvědomit eh, znalosti lidí v těch oblastech. Abychom zvítězili nad epidemí, musíme být rychlejší než virus a zatím jsme byli pomalejší. S virem nedržíme krok. A musíme si uvědomit eh, také chyby, které které eh, nastaly v řešení této krize a to jsou chyby, které se nepromíjejí. Situace, v níž se nyní nacházíme, není status quo, ale je to status quo, který se vyvíjí. A rád bych v této souvislosti připomněl, že bychom měli možná eh, si uvědomit exponenciální šíření krize, epidemie. My si to uvědomujeme, a uvědomujeme si také to, že e, stojíme tváří v tvář krizi, na to nezapomínáme, to reagují na vystoupení vyslanců, ale zároveň je to krize v krizi. V Liberii například e, systém zdravotnictví e, má řadu zásadních problémů. Lékaři, zdravotní sestry, další zdravotničtí pracovníci, kteří pečovali o první nemocné, všichni zemřeli, eh, protože neměli žádné ochranné prostředky, ne, by, lidé nebyli převedeni pod izolaci, nebyla jim poskytnuta eh, lékařská péče, eh, přesto byli přetíženi prací a zároveň neměli možnost se proti onemocnění chránit. A vy jste správně tu situaci popsal, jaké jsou tam rituální pohřby. Ehm, to je tra- africká tradice, ale ta představuje zásadní překážku v boji s touto epidemí. A komise reagovala poměrně rychle. Reakce členských států byla eh, také velmi rychlá. Vzpomeňme si na situaci v Africe, kde je nedostatek lékařů, nedostatek zdravotnického personálu eh, a eh, lékaři, kteří pocházeli ze severu, se Eh, tedy eh, tam nacházeli, ale nepřešli eh, tam. A proto bych rád vyjadřil obdiv těm, kteří se nebáli do místa epidemie, do ohniska epidemie vydat. Ale zároveň se zdůrazňovala tehdy možnost evakuace. Ehm, a to je nedostatek. Zdravotní sestra z Francie, která tam musela čekat tři dny na možnou evakuaci. Ale představme si, pokud chceme, aby tito zdravotníci riskovali vlastní život. Musíme být schopni jim nabídnout eh, také možnosti dopravy. Uvědomme si, máme také legitimní zájem na tom, abychom zajistili těmto lidem určité záruky, eh, že budou tedy moci být včas u nás léčeni. A zmiňuji také rozhodnutí eh, Evropské rady stanovit pana Stylianidise koordinátorem pro problematiku eboli. To je pěkné, že máme koordinátor senátora. A zcela jistě obdivuji pana Stylianidise, který eh, výborně vystupuje v této problematice, navštívil zasažený region, diskutuje s dalšími lékaři. On je sám lékař a může takto eh, pomáhat naplnit tedy tuto misi eh, svého poslání. Ale nabízí se otázka, máme-li koordinátora, eh, jsou členské státy připraveni řídit se touto koordinací, spolupracovat a já tady mám řadu výhrad. Eh, buď jsou tyto státy připraveny, měly by být připraveny, klademe si otázku, proč nebyly připraveny dříve. Zcela jistě eh, máme tady také určitou odpovědnost a nesmíme to podceňovat, brát to jako dobrodružství. Měli bychom eh, si uvědomit, že chyby k nímž došlo jsou nepřipravené prominutelné. A nesmíme ani tyto chyby brát jako záminku, protože nebudeme příště dělat nic. Ehm, všechny překážky, které se objeví před lékaři přímo v terénu, Eh, musí být brány skutečně vážně a my bychom měli eh, skutečně jednat tvrdě s těmi, kteří nejsou ochotní tyto překážky odstranit, protože pokud těmi překážkami je nedostatek financí, zcela jistě je potřeba to překonat a finanční prostředky zajistit protože se nemůžeme snažit vymlouvat na obtíže, které existují. Ehm, a měli bychom mít jakýsi masterplan, hlavní plán na evropské úrovni. E, nic takového nemáme, bohužel. A zcela jistě je to na bedrech mezinárodního společenství. Zatím ne, toto společenství nebylo schopno dostatečně jasně reagovat. Čteme si také o tom, jak se hovoří o globalizaci lhostejnosti. To je něco, s čím všichni bojujeme. Dlouhodobě pak si musíme uvědomit, že veškeré investice, které jsme sledovali ve výši 20 výdajů veřejné podpory v sektoru eh, sociálních eh, a dalších služeb, to jsou dlouhodobé investice. Eh, to, co se děje například v Nigerii, Nigerie na tom není nic hůř než Spojené státy. V tomto smyslu nemají tam ani jednoho mrtvého mezi zdravotníky. To tež bychom mohli říci o Senegalu. Čili pokud Afričanům dáme prostředky, oni sami dokáží tento svůj problém vyřešit. Eh, a to je jenom taková ex post eh, vysvětlující poznámka, taková velká konference má význam, zcela jistě může nabídnout pomoci, ale rád bych zdůraznil, že eh, se musel takto reagovat i ve vztahu k tomu, co jsme slyšeli. Pět lidí se hlásí, jenom pár minut nám zbývá, vrátíme se k tomu. 90 vteřin každému na dotaz, prosím. Davosti. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady velmi rychle dvě slova, koordinace a komunikace. Já se mohu pouze stotožně s tím, co říkal zpravodaj, ačkoliv komise tam byla, členské státy to trochu opomněli, záleží, jak bude fungovat koordinace a nakonec o tom to je. Došlo k rozdělení činností, které zřejmě asi eh, nefungovalo tak, jak má odezva fungovat. z eh, Pojené království eh, Spojené státy a Francie se každé soustředily na jinou zemi. Otázka zní, jak funguje ta koordinace. Koordinace tedy bude klíčové téma a já bych rád, aby chom eh, ocenili jmenování koordinátora v průběhu návštěvy. Komunikace je také zásadní, abychom dosáhli vyváženosti v průběhu slyšení, když došlo k závazku nového komisaře vypravit se do Afriky, tak došlo právě k tomuto jasnému sdělení, že chceme izolovat ebolu, nikoli však země, které jsou jí zasaženy. V Evropě je třeba postupovat dostatečně uh, obezřetně, abychom nešířili paniku, ale abychom naopak šířili mm, komunikaci a zde své vystoupení ukončím. Děkuji. Erika Gereu. Děkuji. Pane Debro, vy jste říkal, že hrozí, že brzy dojde k opuštění těchto zemí, které se nacházejí v krizi. A já bych řekl, že už jsme je opustili, pokud jde o veřejné mínění a pokud jde o myšlenkové směry na západě, tak už jsme je opustili. To je to, co se děje ve Francii, ve Spojených státech a vede to k velkým obavám po celém světě. Pokud jde o sdělovací prostředky, tak eh, vlastně nakonec Ebola mizí jako téma, dochází ke stigmatizaci, což je to, o čem hovořil pan velvyslanec. Eh, lékaři bez hranic tohle odsuzují, je to problém. Jakmile se vypráví do Afriky, tak se sebou už jednou nesou stigma. Možná si řeknete bezpečnostní opatření. Velké sportovní utkání. Maraton. Byl tam, byl tam nějaký běžec ze zemí zasažených ebolou. Velvyslanci žádali přímou pomoc zasaženým zemím. Je to rozpočtová podpora, jak tomu říkáme, to znamená přímo eh, převoditelné prostředky na účet příslušných vlád. To by bylo složité z hlediska rychlé pohotové odezvy. Můžete prosím pohovořit o přímé pomoci a koordinaci prostředků od jednotlivých dárců a jednotlivých organizací. Děkuji. Pan místo předseda Nažděva. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, že jsem se mohla účastnit této debaty. To je velmi informovaná debata. Já se domnívám, že se na to musíme dívat celistvě. Jak už zde zaznělo, jak říkal pan Monini, musíme učinit několik kroků najednou. Jednak zvládnout nemoc jako takovou, potom posílit místní kapacity a infrastrukturu, potom oslabit a ekonomické zpomalovací faktory, potom řešit pomoc pro ebolou zasažené země, Říkáme tomu Marshallův plán, ale nemusíme tomu tak říkat. Prostě plán, dohoda, kterou se mezi sebou uzavřeme, v tom smyslu, že pomůžeme ebolou zasaženým zemím znovu vybudovat to, co se v ekonomické sféře poničilo. A dále hledáme, jak už říkal kolega, školené lidi, kteří zvládnou logistiku, dopravu, organizace, kteří mají odpovídající kázeň a pracovní nasazení. Já bych navrhl v plenárním zasedání, že možná bychom měli použít pomoc, kterou už máme k, k dispozici ve jednotlivých armádách já nevím, jak by to fungovalo. Zapomeňte na politiku, to je o záchraně životu. Máme zde lidi, kteří mají logistické zázemí, organizační schopnosti, možnost mobilizovat své síly a tito lidé tam někde sedí a mohli by pomoci a my bychom je mohli využít. Takže já navrhuji, abychom tohle vznesli na radě abychom řekli, že parlament navrhuje, aby členské státy dodali své armádní zdravotnické sbory, které by mohly pomoci a prospět. Já myslím, že některé členské státy už eh, podobným způsobem postupují. Určitě Spojené království, určitě eh, Spojené státy. Leona Sanchez, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem se chtěla vyjádřit k tomu k pětiprocentní umrtnosti na západě Afriky, pokud jde o místní zdravotnický personál. To jsou informace eh, Světové zdravotnické organizace. Je, je zde patrný nedostatek zdrojů, Údajně by tam mělo být 41 lidí na 40 eh, tisíc v Liberii, ještě méně v Guinea, ještě méně, takže je zde jasný nedostatek zdravotnického personálu. Tohle je zřejmé, že v takové situaci je těžké vůbec něco podniknout. A já bych ráda, aby parlament, Evropská unie, zvlášť tento výbor, vzal na vědomí tuto situaci a abychom na to pamatovali i v budoucnu. Je důležité si uvědomit, že zde existuje univerzální systém zdravotnictví, který musí být dostatečným způsobem obsazen, personálně zajištěn. A já doufám, že výbor tuto poznámku vezme na vědomí. Já doufám, že komisař se sejde i s místními pracovníky, nejenom těmi mezinárodními zdravotnickými pracovníky, ale i místním personálem a že se zamyslíme nad tím, jak to bude vypadat v budoucnu, aby se neopakovaly stejné chyby. Poslední je Maria Hojb. Děkuji paní předsedkyně za tyto referáty. Myslím, že z toho jasně vyplývá, v čem jsou naše nedostatky. Pan Gerenc? to také řekl jasně, tedy jaké chyby byly učiněny. Takže to bychom mohli potom zohlednit v té hospodářské obnově a podpořit to finančně. Ale pro mě je teď důležité, abychom eh, také se z toho poučili z celé této krize, protože to určitě nebude poslední taková krize a určitě to nebude eh, jediná nemoc, která se tady v tomto regionu vyskytla, která bude mít takovéto dopady. No pokud eh, eh, někdo řekne, že tímto je všechno vyřešeno, tak my bychom měli mít ale plány do budoucna. Měli bychom mít eh, plány v rámci Evropské unie a také v rámci OSN, protože bude potřeba teď plánovat prostředky, včetně vojenských, tak aby um, bychom byli vybaveni už dopředu na podobné situace, přestože asi nebudeme schopni naplánovat každou jednotlivost, ale měli bychom obecně být mnohem akceschopnější v případě podobných krizí v budoucnosti. A další věc, která mi velmi leží na srdci, my jsme teď eh, slyšeli, že ty systémy zdravotnictví v důsledku toho úplně zarutily, protože nebyly už na začátku eh, příliš stabilní. A možná, že my bychom měli také podpořit tyto systémy, ale to určitě ty státy nezvládnou sami je postavit na nohy. Je to podle mě globální zodpovědnost nás všech, všech tedy států na světě, hlavně nás, rozvinutých států, protože eh, my jistě nikdo to má nějaké prostředky. The um, ambassadors come back. Děkuji, já ještě nechám vystoupit velvyslance, ale jenom jsem chtěla eh, se zeptat pana Debuje. Prosím, Máme zde pana Strianidise jako veslance EU. A vy jste hovořil o koordinaci činnosti členských států. Je jasné, co to přesně bude znamenat? Co je ten rozdíl mezi eh, působením v roli komisaře a působením v roli vyslance? Prosím, máte dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem za otázky, všem vystupujícím a vracím se k problému koordinace. Byli jsme v Lucemburku, my tři velvyslanci z Sierra Leone, Liberia, Guinea, my děláme všechno společně a byli jsme také v Nizozemsku. Také my tři velvyslanci se setkali jsme se, setkáme se také s představiteli belgické vlády, ale jedna věc, které jsme si všimli, je, že každá z těchto zemí má vlastního vyslance pro ebolu a teďka ještě máme vyslance pro ebolu z Evropské unie. Samozřejmě samotného takové vyslance koordinátora má Lucembursko a další státy e, a říkají to také představitelé států a vlád. A teď máme ještě evropského vyslance pro e, ebolu. E, ten by ale ale měl koordinovat vše, co budou další koordinátoři pro ebolu dělat. Důležité je, abyste si to skoordinovali sami a e, to je potřeba neustále zdůrazněvat. V každém případě děkuji za příležitost, děkuji také Brussels Airlines, e, Air France a Air, e, Air Maroc, kteří nás neizolují, ostatní nás bojkotují, zatímco tyto zmíněné aerolinie i nadále zachovávají dopravní styk s našimi zeměmi a doufáme, že Evropský parlament bude tyto společnosti i nadále v tomto smyslu respektovat, podporovat. A také bych rád zdůraznil poslední věc, kterou jsme nezmínili, média. V médiích zaznamenáváme určitou hysterii, šíření strachu, to je velká škoda. Myslím si, že média by měly sehrát takovou úlohu, aby objektivně vysvětlovala co se děje. A měli bychom také e, se snažit přes média sdělovat e, opatření, která je potřeba přijmout. K tomu by média měla sloužit. Děkuji vám za příležitost vás oslovit. Děkuji, to je velmi uh, slibné a ujišťující, když slyším takováto tvrzení z úst zástupců tohoto výboru. Samozřejmě tam ebola přesahuje rozměr řešení v rámci zdravotního systému. Je to mnohorozměrné téma a je to také téma, které zasahuje nejenom ty tři země nebo celou západní Afriku, ale zasahuje to celý svět. A v tomto kontextu bychom příslušná téma měli pojednat. Je to kontext pandemie, který musí utvářet strategie a plány, způsoby, jak jim budeme eh, tuto hrozbu řešit. Já s vámi souhlasím, pokud jde o působení veslanců. Já jsem ráda, že je to tak, jak to je. Je to v podstatě komisař, ne další člověk, který by měl svůj další tým. Je potřeba se ujasnit, jaký je cíl a ne pozice. Děkuji vám, paní před předsedkyně, několik otázek tu zaznělo. Já se také zmíním ke kolegům, kteří odpovídají za rozvoj a tím ponechám otázku eh, kompatibility rozpočtové podpory, protože to je něco, co souvisí sice s politikou rozvoje a měl by, eh, by to být tito kolegové, kteří by měli odpovědět na tyto otázky, protože to je spíše technická záležitost. Několik klíčových slov tady zaznělo eh, zviditelnění, koordinace, komunikace. Eh, to zviditelnění osvěta. Eh, týká se eh, to té krize kde eh, Evropská unie zůstává nezviditelněna. Byla přijata řada rozhodnutí eh, ze strany Evropské rady zvýšit například objem finančních prostředků z eh, komunitárního rozpočtu a rozpočtu členských států pro podporu postižených regionů 600 milionů eur již bylo vyčleněno v této souvislosti dokonce a v každém případě k tomu, co eh, my eh, jsme již na úrovni, kdy rozpočet Evropské unie eh, má jasné závazky a přitom se o tom mnoho nehovoří. A je to strukturální problém, který se objevuje opakovaně a jak říkal pan Gerec, pan Štyr a další, musíme nalézt odpověď a to, že byl jmenovan koordinátor, je teprve začátkem takové odpovědi komunikace. Pan velvyslanec tady zmínil mm, myšlenku hystery ehm, musíme si uvědomit, že je potřeba občanům nabídnout informace klidné, racionální, vyvážené, pravdivé. To je pro, eh, důležité, aby odborníci, kteří jsou v regionu, v terénu, přímo v těch zemích, ale také lidé v Evropě by tyto informace měli mít a měli být schopni poskytovat, pokud jsou se situací seznámeni. Eh, já samozřejmě vím, že musím být stručný, ale je to ilustrativní. Musíme přesvědčit cestující, že Ehm, kontroly nejsou k tomu, abychom bránili pevnost Evropy, ale abychom chránili je samotné, jejich rodiny, případně osoby, které s nimi přijdou do kontaktu. A je to také nejlepší cesta, jak zabránit rozšíření epidemie až sem. Je důležité tuto epidemii eh, postihnout přímo v oblasti, kde vzniká. A mm, proto právě třeba pan Stylinides byl, eh, byl jmenován do funkce šéfy států a vlád, nikoli ze strany komise. Vychází přímo z iniciativy eh, Evropské rady jeho jmenování a to je důležité, nesmíme na to zapomínat, musíme si to naopak pravidelně připomínat a zcela jistě si budeme muset připomínat. A Basilianides sám řekl, že bude koordinovat. Není to řízení, velení, je to koordinace a musíme si uvědomit tu, ten jemný významový rozdíl. A k rozpočtovým otázkám nechám kolegu. My bohužel na to nebudeme mít čas. Uh, Eh, protože tlumočníci přispívali 10 minut navíc a těch 10 minut již vypršelo. Christopher Knut. Bohužel na to nemáme čas a tlumočníci budou muset odejít, říká předsedkyně. Takže velice stručně k každém případě vám děkujeme. Vážení kolegové, eh, uzavřu toto téma máme ještě bod různé. Na zasedání koordinátorů je potřeba provést jednu změnu v zápisu 7.10 letošního roku a my ten bod přeneseme zpět ke koordinátorům, abychom jej mohli projednat příště. Je to příští týden 10. a 11. listopadu. Děkuji vám za to, že jste přišli. Předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům za to, že zůstali déle a omlouváme se DGD, že nemohli hovořit. Děkuji.